Uh, good morning. And um, we start with the, uh, I, we've got votes at 9.30 and the first, vote, uh, the first debate is... Takže začneme, vážení kolegové. První diskuse bude o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2010 a už předám slovo paní Nadě Hirsch, která je zpravodajkou. Děkuji vám, paní předsedkyně. Příslušným výborem je zde výbor pro práva žen, výbor FM. Máme zde náš návrh stanoviska a vzhledem k omezenému času jsem se snažila především ve svém stanovisku obsáhnout ty hlavní body. Za prvé jsem chtěla velice jasně poukázat na to, že existuje nějaký pozitivní vývoj. Nicméně velice často se stává, že právě v období krize finanční a ekonomické, jsou pokusy právě využívat tohoto tématu jako argumentu k tomu, že bychom se měli vrátit nebo udělat krok zpátky, pokud jde o rovnost mezi muži a ženami. A já si myslím, že právě v období krize je důležité pokračovat nadále v této politice. Není to žádný luxus, ale je to naprosto eh, důležitá záležitost, v které musíme pokračovat. Za druhé jsem tam zdůraznila otázku sladěvání eh, soukromého a pracovního života. To je velice obtížné téma právě pro ženy. Eh, také jsem tam zdůraznila bod ohledně péče o dětě, děti a sice, že vyzýváme členské státy, aby rozvíjeli zařízení péče pro děti. A další oblast, eh, která už řadu let je velice důležitá a její důležitost roste, je právě domácí péče o starší osoby. Velice často tuto péči vykonávají právě ženy a sice bez eh, jakékoliv mzdy, tak, takže je důležitá profesionalizace této domácí péče. Tedy právě pokud eh, v rodinách jsou mladé ženy velice často eh, ochotné a schopny se starat o starší rodiče například, je třeba eh, profesionalizovat tuto činnost a rozvíjet ji dále. Další věcí velice důležitou je diskuse o pracovně činných ženách. Myslím se, že zde je veliký potenciál mezi ženami, které mají vyšší úroveň dokončeného vzdělání, vysoké dokončené vzdělání a je zde tedy nevyužitý potenciál pro vyrovnání se s tím nedostatkem eh, schopností a dovedností, které budeme potřebovat v budoucnosti. Přestože ale ženy jsou velice často vysoce kvalifikované, vidíme velké rozdíly v například platech mezi ženami a muži a to je právě také věc, o které se musíme nadále bavit. Velice důležité je také eh, do, a řešit hrozící chudobu žen právě třeba ve starším věku. V některých členských státech je také velkým problémem skutečnost, že už mladí lidé, a především tedy mladé dívky, by se měly podporovat v tom, aby se snažili nejenom vyhledávat zaměstnání, které je jaksi typicky spojováno se ženami, ale naopak, eh, aby se snažili proniknout také do jiných eh, zaměstnání, protože ve řadě eh, zaměstnání a pracovních míst není žádná jaksi genetická predispozice pro to, aby pouze ženy nebo pouze muži zastávali tyto profese. Proto je důležité podporovat mladé dívky v tom, aby se snažili proniknout i do těch oblastí, kde tomu tak typicky nebývá. Velice důležité je také hovořit o migrantech, eh, především pracovnících z cizích eh, členských států ze třetích zemí, především mladých žen. Je třeba hovořit o například eh, nucených sňatcích, pokud jde o rodiny nebo mladé ženy z rodin migrantů. Protože je důležité právě to, že pokud mladá žena má vlastní příjem, je nezávislejší a potom se Eh, lépe může žít svůj vlastní život. Také velice důležitou věcí je eh, gender budgeting, tedy eh, sestouvání rozpočtů ohled, právě s ohledem na rovnost pohlaví. Myslím si, že je velice důležité rozvíjet povědomí o tom, kam vlastně peníze z rozpočtů směřují. Naprosto klasickým příkladem je zde na úrovni jednotlivých obcí právě třeba podpora sportu. Většina podpory sportu jde třeba do sportu, jako, jako je fotbal. Jsou to tedy sporty především mužské. Kdežto sporty, kterými se zabývají i ženy, eh, ty už tolik financovány nejsou. A to se týká i jiných oblastí, jako například infrastruktura nebo mobilita. Je tedy důležité vědět, kam vlastně ty prostředky z rozpočtu směřují a zajistit že jdou ku prospěchu jak mužů, tak žen. Dále jsem ve svém stanovisku zmínila, mm, chtěla původně zmínit, pardon, ale nakonec z důvodu omezeného prostoru jsem nemohla zmínit, jsou ženy ve vedoucích pracovních pozicích, především třeba v dozorčích radách. Myslím si, že by skutečně stálo za to podporovat firmy v tom, aby zavedly třeba dobrovolné kvóty aby se tady u firm podporovala eh, ochota jmenovat ženy do takto vysokých vedoucích pozic. Takovéto kvóty by eh, potom mohly být dobrovolně plněny. Samozřejmě, že pokud eh, ve firmě jsou zaměstnáni především muži, není možné, abychom po nich vyžadovali, aby měli 50 žen zastoupených například v dozorčí radě. Nicméně třeba na univerzitách je 80% studentek, tedy žen, nicméně 80% učitelů vyučujících na vysokých školách jsou obvykle muži. Eh, takže je třeba, abychom podporovali a vyzývali členské státy a obecně občany, aby s tím dělali. Já samozřejmě se těším na diskusi a na pozměňovací návrhy z vaší strany. Děkuji paní Steiner a potom, paní Lopez. Paní Steiner, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní Hirš za zprávu. Já také nechci opakovat to, co již bylo řečeno. Myslím si, že ohledně mnoha bodů dosáhneme dohady, například rovnost žen na pracovních trhu. O tom se hovoří již dlouho. Takže to vypadá, že sice postupujeme, ale velice, velice pomalu. Musíme změnit celý ten vzorec našich iniciativ. Například v Německu díky evropským iniciativám se to hodně změnilo a musíme pokračovat tímto směrem. Je důležité, aby v podnicích, pokud jde o rovnost mužů a žen, se to také zohledňovalo a je to stále sociální povinnost, takže musíme také dosáhnout lepších eh, dohod, abychom mohli skloubit eh, práce, práce a rodinu a také, aby se rodiče i otcové mohli starat o své děti. Mnoho žen, například z určitých menšin, tak se musí vzdát profesionálního života, pracovního života, aby se mohli starat o děti. Kdyby muži brali tak vážně výchovu dětí jako ženy, tak by podnikatelé nebrali automaticky ženy jako ty, které se starají o děti a situace na pracovním trhu by se zlepšila. Pokud jde o konkrétní opatření pro členské státy, tak si myslím, že členské státy kvóty v podstatě nezavedly, takže já e, nejsem ráda, že tento dokument má dobrovolnou povahu a také mi zde chybí odkaz na zapojení sociálních partnerů. Například ve Španělsku máme povinný plán pro rovnost, do kterého také mají co mluvit sociální partneři a měli bychom to zavést i na evropské úrovni. Pokud jde o vytváření rozpočtu, které by brali ohled na rovnost, tak to už se do určité míry v praxi uplatňuje a má to také úspěch například zde v parlamentu. Zbývá toho ještě hodně a musíme vše dělat v jednotlivých fázích, ale musíme se snažit o to, aby se v různých členských státech tato situace dostávala do povědomí. Děkuji. Paní Lope Fontan. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci, že zpráva i zpráva naší zpravodajky jsou velmi správné. Zmínili se zde o mnoha bodech, zvláště naše zpravodajka pro zaměstnanost je zde několik málo článků, ale opravdu do nich tu informaci dala. Udělala to velmi dobře, takže já jsem přesvědčena, že je to test, na kterém se eh, shodneme. Jenom bych chtěla říci, že je škoda, že stále hovoříme o rovnosti mezi pohlavími, mezi muži a ženami, protože normální by bylo, kdybychom o tom již mluvit nemuseli. Například ještě moje maminka hovořila o nerovnosti, e, pokud jde o platy o mužů a žen. A je škoda, že ještě my pokračujeme e, a stále hovoříme o stejném tématu, ale určitého pokroku jsme dosáhli. A možná bychom mohli označit tuto záležitost jinak. Přinejmenším ve Španělsku, jak eh, řekla moje socialistická kolegyně, tak máme plán pro rovnost a již několik let se situace zásadně lepší. Když to srovnáme v některých zemích s tím, co bylo dříve a s současnou situací, tak vidíme, že tam ten pokrok je. A je tedy škoda, že ještě stále hovoříme o nerovnosti v mnoha aspektech mezi muži a ženami. Já to nechci příliš protahovat, protože si myslím, že ještě budeme mít příležitost o tomto tématu hovořit, ale každopádně bych ještě chtěla říci, že bych eh, rozšířila bod číslo 6, kde se hovoří o migrantkách. Ale také bychom neměli zapomínat na ženy z etnických menšin, na uh, Romky, protože tyto ženy už z důvodu svých uh, rodin tak se potýkají s velkými problémy, třeba i v práci a nemohou dosáhnout eh, lepšího vzdělání nebo s tím mají problémy. Nemají také prakticky přístup eh, k vzdělávání a přeškolování, takže bychom to se měli zahrnout. Souhlasím také se spravodajkou, když hovoří o vůčích pozicích žen. Takže to je velmi důležité. Ženy jako eh, ty, které zastávají řídící místa a ženy na univerzitách. Já nejsem pro kvóty. To si myslím, že není správné. Uh, určovat tyto kvóty, abychom dostali ženy na řídící místa. Ale jinak si myslím, že ta zpráva je velmi dobrá, velmi správná. Děkuji. Děkuji, paní Moranče, potom, paní, paní Moran, potom <clears throat> další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve Chci podpořit to, co tady již zaznělo, to a chci poděkovat paní Nadě Hirš a <clears throat> zpravodajce paní Nedelčevě za, tuto, za toto stanovisko, které um, zdůrazňuje několik podstatných věcí, ale myslím si, že některé ty věci nejsou dostatečně vypíchnuté. První problém je otázka platů, odměny. Dnes v dnešním světě bychom měli máme taková pravidla v Evropě, která zajišťují to, aby se platové rozdíly nezvětšovaly, aby se zmenšovaly a aby zde byla skutečná rovnost v odměňování, tě, tě, tě, tom reálném odměňování. Všichni chtějí, aby bylo odměňování stejné, rovné, ale není to uh, vždycky pravda, protože jsou tady další uh, věci v těch platech, které zhoršují nebo zvětšují ty rozdíly. A já bych chtěla dosáhnout skutečné rovnosti v těch platech. A souvisí s tím problém danění domácností. V některých zemích jsou daně vypočítávány Eh, podle příjmu jednotlivých členů, ale někde se to odvíjí od příjmu celé domácnosti a příjem ženy je daněn vyšší sazbou nebo je daněn více, protože ten je vlastně připočítáván jako něco navíc k platu muže, který je základem pro výpočet daně. To bychom měli to je něco, čemu bychom měli věnovat pozornost, protože v těchto situacích jsou e, odměny žen e, daněny více. Chceme, aby ženy pracovaly, ale to je jedna věc, která je odrazuje od e, zaměstnání. Budou pracovat jenom na částečný úvazek. A prosila bych Naďu, aby to zohlednila, protože to je něco, co katapultuje ještě více ten rozdíl mezi eh, platy žen a mužů. Další věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je a to zažité rozdílné vnímání povolání vhodných pro ženy a povolání vhodných pro muže. To je zažité po mnoho eh, generací. Je to určitý způsob myšlení, který je zakořeněný hluboce a je třeba hovořit s profesními asociacemi, eh, tam, kde jsou třeba zastoupeni hlavně muži, například ve stavebnictví, aby došlo k nějakému posunu. Evropa uh, musí vytvářet takové programy, které budou poti- potírat tyto rozdíly v uvažování, ve vnímání. Jsou tady programy Erasmus, Leonardo a další, které mohou pomoci odstranit toto zažité Eh, <clears throat> vnímání. Třetí věc je otázka kvalifikace. Bylo řečeno, že, a to bylo, je dobře, že eh, vzdělávání dívek je na dobré úrovni, úrovni ale otázka je, co potom ženy, dívky s tou kvalifikací eh, dělají jsou, eh, že mladé ženy mají kvalifikaci, ale potom ji nevyužívají v tom odvětví, kde tu kvalifikaci by užít mohly. A to je zásadní problém, protože vzdělání, které jim dává eh, stát či rodina, to je investice. A když eh, umožníme, umožníte, aby ty mladé ženy, dívky, není to samozřejmě povinnost, ale když jak si vzniká situace a té situaci ustupujeme, že situace, za které eh, ženy, mladé ženy mají to vzdělání, ale profesně je nevyužívají, eh, nejsou, nemohou pracovat, protože se jim nedaří uvést do souladu eh, rodinný a pracovní život, to vede ještě k většímu prohlubování rozdílu mezi muži a ženami. Čtvrtá věc, Nadia to řekla velmi dobře ve svém stanovisku. A to je velmi důležité. Je třeba hovořit o rovnosti na úrovni dozorčích orgánů a ve veřejné sféře by měly státy být příkladem této rovnosti. Pokud chtějí zachovat pyramidy zaměstnanosti tak, jak jsou, ta nejvyšší místa ve veřejné správě, ve veřejných službách jsou vždycky uh, zase mm, eh, v rukách mužů a stát by měl být příkladem. Stát nemůže nutit soukromé firmy, ale sám to nečinit, když tomu tak není ve veřejné sféře ještě čtyři hovořící, ale máme hlasování za pět minut, takže prosím o stručnost. Pan Mann, pan Estrela a <clears throat> pak ještě další dva. Eh, děkuji, eh, budu rychlý, stručný. V Německu eh, hovoříme o tom hlemíždím tempu v této oblasti a to hlemíždí, ten hlemíž za, se, za sebou nechává dlouhou stopu slizu, který při svém pohybu produkuje. A já bych řekl, že ty naše cíle jsou někdy jaksi Uh, velmi povrchní v tom smyslu, že to, to uvažování je zakořeněné v tom smyslu, že uh, některé profese a některé obory či některé předměty se považují za mužské a některé za ženské, ale trochu se to mění, že Eh, že ženy se přibližují těm mužským eh, profesím a i když se to mění jenom pomalu, je to důležitý eh, krok. Je třeba je třeba zajistit, aby manažerky vstříc, aby manažerky nebyly jenom eh, něco eh, jaksi výjimečného, ale něco stávajícího. Další otázka je otázka sportu a fotbalu. Jeden eh, z nejlepších, jedna z nejlepších takových momentů byla fotbalistka roku, žena, která je z mé oblasti, a e, která toto ocenění získala. A i tato ocenění, jako je manažerka roku či fotbalistka roku, tak to jsou, to jsou e, ty důležité signály. Já se určitě těch fotbalových e, si budu účastnit 40 pro, procent žen je u nás v Bavorsku. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem také chtěla pogratulovat zpravodajce. Myslím si, že zpráva paní Hirsch pojednává o těch nejdůležitějších tématech. Něco by se samozřejmě mohlo zlepšit. Situace žen v Evropě není všude stejná. V každé zemi se, je to jinak. Liší se to také v tom, jak se účastní pracovního trhu. Jsou tam i jiné ty platové rozdíly. Víme, že existují země, členské státy, kde platové rozdíly mezi muži a ženami e, činí zhruba 30%, i když evropský průměr je přibližně 18%. A také se to liší podle přístupu žen k řídícím funkcím. Liší se to jak z ekonomického, tak z politického hlediska, takže pro mě jsou důležité ty kvoty. Je pravda, že je to nástroj, který by měl být eh, používán dočasně a nástroj, který některé ženy odmítají, protože si myslí, že to není příliš prestižní, ale bylo zjištěno, že tento systém kvót je jediným nástrojem, který přináší dobré výsledky. Státy, které použili tuto například politickou rovnost na základě systému kvót, tak mají vyrovnaný počet mužů a žen, například v národních parlamentech nebo e, v různých městských nebo regionálních radách. Takže si myslím, že je důležité schválit systém kvót například e, ve správních radách nebo v dozorčích radách e, v různých státních podniků nebo podniků kotovaných na burze. Připomeňme si Norsko. V Norsku tam byla konzervativní vláda, která zavedla 40% kvótu pro ženy, aby tak mohly, a také v těch podnicích, které byly kotovány na burze, aby tak ženy mohly zastávat eh, důležité funkce. A bylo to čistě z ekonomických hledisek. Takže máme určité zkušenosti, máme také studie, které byly nedávno vypracovány a ty dokazují, že podniky, ve kterých v dozorčích orgánech se nachází alespoň tři ženy, tak mají lepší výsledky a jejich kotování na burze se je také mnohem lepší. Dokonce se stav zlepší o 72%. Já vás ještě poprosím o trpělivost, protože chci zmínit ještě jeden aspekt, který se týká žen s malými dětmi a jejich účasti na pracovním trhu. Ženy s dětmi mladšími 6 let mají velké problémy s budováním své pracovní kariéry a také se nemohou dobře účastnit pracovního trhu, ale muži, kteří mají malé děti, i když jsou menší 6 let, tak um, si tu kariéru budují bez větších problémů. mohou se účastnit více pracovního trhu a také tráví více času v práci. Takže bychom mohli schválit eh, nějaké opatření, které by mohlo na pomoci skloubit práci a rodinu, tak aby muži a ženy mohli, se mohli podílet eh, na pracovním a rodinném životě společně. A na závěr, paní předsedkyně, chci eh, říci, že tento program komise pro rok 2011 tyto body eh, ty jsme nějak opomenuli, protože se tam nehovoří o tom, že bychom měli bojovat proti eh, platovým nerovnostem a také o skloubení práce a rodiny. Paní Figueiredo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. tak já si myslím, že tento návrh stanoviska, který nemůže být rozsáhlejší, bohužel, protože zde máme omezený počet eh, vlastně, eh, znaků, které jsme mohli použít. Ale každopádně je to něco důležitého a také bych tak chtěla k tomu přispět. Politické výzvy, které volají po šetření, po úsporách, tak eh, tuto politiku opomíjejí a dopadá to zvláště na ženy a na muže, protože se zde hovoří o dopadá to na nezaměstnané, na platy a tak dále a proto to také dopadá na ženy. Zvyšuje se chudoba, Ehm, také sociální služby fungují hůře. A proto zde můžeme vidět velice silný negativní dopad na životy žen a také na uplatňování jejich práv. Takže já bych ráda řekla, že platová diskriminace také za sebou povleče eh, diskriminaci, eh, pokud jde o důchody, a tak se nerovnost i ve stáří bude prohlubovat a ženy, které budou už v důchodu, tak budou mít horší podmínky k životu. Takže toho bychom si také měli všímat a měli bychom tedy brát na vědomí, že e, žena bude stále více chudnout v Evropě, která je stále méně sociálnější. Děkuji. Děkuji. Um, Já bych se na to chtěla podívat eh, spíše z pozitivnější stránky. Myslím si, že těch spousta změn, které se dějí i vzhledem k té krizi a vzhledem k tomu, že nám společnost stárne, tak můžeme právě využít tuto příležitost k tomu, abychom naše politiky zlepšili k lepšímu, protože zreformovat je musíme každopádně a využít to pro e, prospěch žen. E, Stále máme ještě eh, spoustu diskriminačních opatření, pokud jde o péče pro děti. Eh, a právě změna v ekonomice nám dává šanci zajistit, aby ženy nebyly jaksi vynechány z, z těchto změn. Eh, Strategie EU 2020 nám říká, že je třeba začlenit mnohem více lidí do trhu práce a největší zásoba nevyužité práce v tuto chvíli právě je mezi ženami. To znamená tedy, že musíme jim poskytnout příslušná sociální práva také pro eh, práci na částečný úvazek a musíme poskytnout mnohem více pravidel a ustanovení, která umožní kombinaci práce a soukromého života a péče. Zatím eh, Evropská komise spustila pouze konzultaci se sociálními partnery a s ostatními institucemi, což bohužel často znamená, že Evropský parlament úplně vynechává, takže na to si musíme dát pozor. Restrukturalizace podniků, které dochází ve stále větší míře právě kvůli hospodářské krizi a právě tuto šanci bychom měli využít uh, k tomu, abychom zvýšili počet žen, které pracují ve vedení. Já souhlasím s paní Estrelou eh, v tom, že kvóty jsou nezbytné, přestože jenom jako tedy dočasné opatření. Spousta lidí říká, že eh, kvóty Spousta lidí tvrdí, že kvóty nejsou dobré pro ženy, protože ženy by se měly volit do určitých pracovních pozit na základě kvality, ale ono bohužel zatím nám nic jiného nefungovalo a neexistuje žádný důvod pro to, že když eh, v posledních 30 letech nám nevzrostl počet žen eh, v vedoucích pozicích, tak proč by k tomu v následujících třech letech mělo dojít bez toho, abychom při, přijali nějaká přísnější opatření. Já si nikdy jsem neslyšela, že by si někdo stěžoval na to, že muže do nějaké vedoucí funkce zvolili jenom proto, že je muž, když to u žen se to děje často. Děkuji a teď ještě slovo zpět paní Nadě Hirš, aby stručně zodpověděla všechny dotazy, ale prosím eh, stručně. Ano, děkuji. Já se pokusím o stručnost, takže já chci poděkovat všem za vaši eh, diskusy a za konstruktivní příspěvky. Jak jsem říkala, já předložím několik pozměňovacích návrhů. Ale doufám, že i stínoví zpravodajové a další poslanci předloží také některé pozměňovací návrhy. Takže já se již nechci zmiňovat o těch bodech, které jsem zde představila, ale můžeme si o tom pohovořit například po tomu kávě a uvidíme, co s tím budeme dělat. Děkuji. Děkuji. Zluhuta po předkládání pozměňovacích eh, návrhů je 9. prosince, 24. ledna o tom budeme hlasovat a potom přijímat 25. ledna. Takže budeme teď hlasovat. My jsme dostali dopis eh, ohledně vynakládání nebo uvolnění finančních prostředků z eh, Globálního fondu pro při, přizpůsobení globalizaci. O tom jsme hovořili včera. Všechny politické frakce eh, souhlasily, že to budeme brát blokové, takže kdo je pro? Proti? Takže přijato. To jsou tedy všechny ty dokumenty ohledně uvolňování prostředků. Dále budeme hlasovat o e, stanovisku paní Kariny Deli o uvolňování potenciálu e, kulturních a tvor, tvůrčích odvětví. Kompromisní návrh A. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dále číslo jedna bylo stáhnuto, tedy kompromis B. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme k číslu 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 14. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato 15 nám odpadá, takže 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21 pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že zahájíme elektronické hlasování. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Takže 23 pro, jeden člověk nám uh, nehlasoval, takže 18 proti, takže přijato 22, odpadá 23 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromisní návrh H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato číslo 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato Kompromisní návrh C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 52. Pro? Proti? To si ověříme, takže zahajuji hlasování o číslu 52. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 pro, 15 proti, to je tedy přijato. 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kdo je? 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh F. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 62 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 63. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 65. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh G. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 69, kdo je pro? Ne, pardon, to nám odpadá. Takže jsme u čísla 75, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 76, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 77 bylo staženo, takže 78 Omlouvám se, někdo žádá o slovo? Pokud jde o, Pokud jde o pozměňovací návrh 78, tak bychom chtěli něco vysvětlit, protože si myslíme, že tam došlo k rozporu mezi anglickou a německou verzí. Jde o slova piracy v angličtině a chtěli bychom to nahradit slovem counterfeiting, takže piráctví a paděl, padělání. Dobře, takže to tak uděláme s touto změnou. Tady hlasujeme číslo 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 81 pro? Proti? To ověříme elektronicky. Číslo 81. Zahajuji hlasování. Doufáme tedy, že je zahájeno hlasování. Teď už ano. Uh, končím hlasování. 22 pro, 19 proti, takže přijato. 79 odpadá. Číslo 80, kdo je pro? Proti. Já myslím, že to budeme opět muset ověřit elektronicky, takže zahajuji hlasování o číslo 80. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. Předpokládám, že pan Hamru, takže 23 pro, 19 proti, přijato číslo 82. Kdo je pro? Proti, Drželi se? Zamítnuto. Teď budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska se změnami. Takže kdo je pro? Takže zahajuji hlasování elektronicky. Pardon. Všichni už hlasovali? Končím hlasování. 38 pro, pět proti, takže přijato. Gratulujeme eh, paní zpravodajce. Další hlasování je návrh stanoviska paní Papadopulu. Já bych potřebovala jednu věc vysvětlit. Um, Paní Figuero, budem, prosím, přijďte s tím, až budeme uh, hlasovat o kompromisu D, pak se tomu věn, budeme věnovat. Takže strategická zpráva za rok 2010 k implementaci politiky soudržnosti a programu 2007 až 2013. Pozměňovací návrh uh, jedna, kdo je pro, Tady je žádost, abychom hlasovali en blok 1 až 9. Má s tím někdo problém? 1 až 8, tedy 1 až 8 en blok. Ano, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 9, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh A, kdo je pro?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 zdrželi se. Myslím, že není přijato 20 pro, proti. Budeme hlasovat o 20 elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 24 pro, 19 proti, přijato 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, musíme elektronicky ověřit, hlasujeme elektronicky 29. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 17 proti, přijato 3, 30 pro, proti, vypadá to většina přijato 31 pro, proti, zdrželi se Musíme elektronicky ověřit 31. Hlasujeme elektronicky. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. 24 pro, 16 proti, 2 se zdrželi přijato. 32 pro, proti, zdrželi se Opět musíme ověřit, je to příliš těsné. Hlasujeme 32. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 24 pro, 16 proti, 2 se zdrželi, přijato. Kompromis D. Paní Figueredo, <clears throat> máte něco k tomu? Děkuji. Tento kompromis se týká také mého návrhu pozměňovacího 37 a já jsem proto, aby to tam bylo zahrnuto, tento můj návrh pozměňovací 37, ale v té eh, předchozí verzi, eh, tam o tom by se mělo hlasovat. Já mám námitky první části kompromisu, ale to bude záviset na hlasování. Takže my bychom měli hlasovat o té první verzi toho kompromisu, ne o té verzi, která je dnes eh, předkládána, která vlastně to, ten můj, tu moji část nezahrnuje jako zvláštní ve zvláštním hlasování. Takže já bych chtěla abychom hlasovali o kompromisním návrhu D, tak jak vypadal včera. Musíme o něm hlasovat tak, jak vypadá dnes. Pokud vy říkáte, že tam váše, váš pozměňovací návrh není správně zohledněn, tak můžeme tu 37 ještě odhlasovat zvlášť jako navíc k tomu kompromisu, jestli to není to součástí. Takže kompromis D, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní tedy 37 jako navíc k tomu kompromisu pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže je to zde navíc. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E pro, proti, budeme muset elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 26 pro, 17 proti, přijato. Um, Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 48 pro. Proti. Je to obtížné, budeme hlasovat elektronicky. Je to 48 a hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 24 pro, 18 proti,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 Kompromis F. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, musíme ověřit elektronicky, hlasujeme elektronicky. K 56. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 24 pro, 19 proti. To je přijato 57 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji k 57. elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 ku 21 obráceně. Omlouvá se paní předsedkyně 21 pro, 22 proti, nepřijato. Pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme k celému dokumentu. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Čtyřicet pro, dva proti. Spra- eh, stanovisko přijato. Gratuluji paní zpravodajce. Přejdeme k poslednímu hlasování dnešního dne. Je to skutečně poslední hlasování? Ano, výborně. Stanovisko pana Ole. Ludvigson k e, průmyslové politice v globalizované éře. E, pozměňovací návrh 1 pro, proti. Hmm, zamítnuto pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka stažena, čtyřka. Kdo je pro? Proti? Myslím si, že to není jasné. Znovu čtyřka, jasněji hlasujte pro, proti. Zdrželi se, přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Sedm pro. Proti. Zdrž Musíme hlasovat elektronicky k sedmičce. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 24 pro, 19 proti, přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato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 Hlasujeme elektronicky k pozměňovacímu návrhu 12. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 28 pro, 15 proti. A 13 <clears throat> pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Oddělené hlasování k 18. první část pro, proti, musíme hlasovat elektronicky. První část osmnáctky. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 20, 15, 25 pro, 18 proti, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se stejné, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, je to zase příliš těsné, hlasujeme elektronicky ke dvacítce. Pro. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 18 pro, 25 pro, proti zamítnuto, 21 pro, proti zamítnuto, 22 je slučitelné s tou 21, což tedy není tady relevantní, kdo je pro, kdo je proti. Musíme ověřit. Hlasujeme k 22. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 22 pro, 20 pro, omlouvám se, 22 proti. Zamítnuto pozměňovací návrh 23 pro a 24 společně. Jde o vyškrtnutí, kde pro, kde proti. Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu. Kontrolujeme 23, 24, hlasujeme elektronicky. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 11 pro, 30 proti. Zamítnuto D. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 27. Staženo 28. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 29 pro. Proti zdrželi se, přijato 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A závěrečné hlasování k celému dokumentu hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím elektronické hlasování. 39 pro, 1 proti. Gratuluji panu zpravodaji. A tím končíme část hlasování. Uh, Takže přejdeme k diskuzi o stávající situaci a budoucích synergiích eh, k navýš větší účinnosti EFRR a ostatních strukturálních fondů. Dám slovo panu zpravodaji, panu Koferatimu. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni jistě víte, že sociální soudržnost a územní soudržnost nejsou pouze základem pro politiky a akce Evropské unie, ale je to také jeden z velmi důležitých eh, faktorů. Prosím, já bych vás požádala, abyste ti, kteří opouštíte sál, abyste to udělali tiše, protože posloucháme zpravodaje. Takže já jsem říkal, že Sociální a územní soudržnost je důležitou politikou v Evropské unii, ale je to také faktor konkurenceschopnosti, jak bylo vidět v posledních dvou desetiletích. Území mohou přitáhnout investice, když mají dobré prvky sociální soudržnosti plus inovace a výzkum. To je nezbytné, abychom měli kvalitní výrobky, které budou konkurenceschopné ve zbytku světa. Takže soudržnost musí být dokončena a může být dokončena pouze pokud bude rozdělena stejným způsobem na území Evropské unie, abychom mohli zajistit blahobyt pro všechny lidi na základě vytváření nových pracovních míst. Během posledních let hospodářské krize bylo jasně vidět, že strukturální fondy jsou velmi důležité, ale nebyly vždy nejlepším způsobem využívány. Nepřikládal se jim náležitý význam. Víme, že část zdrojů byla ztracena, přišla vniveč a další zdroje nebyly využívány příkladně. Mně se zdá, že abychom uskutečnili strategie, které jsou zde v dokumentu a které popisují závazek Evropské unie pro rok 2020, politika územní a sociální soudržnosti, potřebují koordinovat. Musí být účinně propojeny. Protože když si zanalizujeme dosavadní průběh, tak můžeme zjistit, že ne vždy vše bylo dobře koordinováno a tento nedostatek koordinace i územní koordinace může způsobit pokles účinnosti zásahu a účinnosti evropských fondů. Takže z mého pohledu je velmi důležité propojit sociální soudržnost s dalšími akcemi a činnostmi, které souvisí s územní soudržností. Takže na to by se měl soustředit také Evropský sociální fond, který by se měl soustředit na ty činnosti, na ty akce, které se budou soustředovat na dobré fungování pracovního trhu, to znamená vzdělávání, zaměstna, zaměstnání, růst. Evropský sociální fond, a já jsem to již viděl v dokumentech naší instituce, by měl být ehm, nástrojem jako takovým. Jedna záležitost je definovat koordinaci mezi jednotlivými fondy, ale něco jiného je zrušit úplně ten sociální fond. Ale já si myslím, že tento fond má svoji úlohu proto, aby zvyšoval produktivitu, zaměstnavatelnost a měl by být využit za tímto účelem v Evropě. Takže si myslím, že bychom mohli mít nařízení a společný strategický rámec, pokud budeme moci odlišit sociální fond od ostatních fondů a typu pomoci. Dokonce od těch prvků, které mohou být změněny na základě krize. Například ten očekávaný růst a hospodářský rozvoj. Oni taky potřebují, aby zde existoval tento rozdíl, toto odlišení. Takže by zde měly být pravidla, aby umožnila územím mít větší kontrolu, která by jim umožnila a umožnila by parlamentu a komisi zahrnout nejenom území, ale zapojit do toho i všechny zainteresované strany, které by chtěly využívat eh, Evropský sociální fond. Takže já bych chtěl požádat komisi, aby předložila reformu strukturálních fondů, ale aby skutečně zapracovala do tohoto téma zaměstnanosti a všechny ostatní témata, která jsou spojena se strategií Evropa 2020. Takže já jsem chtěl takovýmto způsobem vysvětlit stanovisko. Také chci uvést některé problémy, které se musí překonávat pro využití e, těchto fondů. Fondy mají velice důležitou úlohu pro strategii Evropa 2020. Měli bychom reorganizovat strukturální fondu, ale přitom bychom měli oddělovat Evropský sociální fond a ostatní fondy. A měli bychom se snažit, aby území a zainteresované osoby měli větší zodpovědnost. Já si rád vyslechnu také názor ostatních kolegů poslanců a doufám, že toto stanovisko také bude moci být projednáno i pomocí vašich pozměňovacích návrhů, které předložíte. Takže doufám, že v druhé fázi eh, je od vás uvidím. Děkuji. Děkuji, pan Tomasman a potom paní Šret. Děkuji vám. Chci poděkovat eh, panu zpravodajovi, který eh, prohlásil, že bychom měli udržet tyto fondy. Já jsem velice pro udržení nezávislosti, protože, jak jsem řekla, je to skutečně velice úspěšný model na evropské úrovni, na rozdíl od spousty dalších fondů, které máme, kdy eh, finanční prostředky končí tím, že se vynakládají na studie a nejsou jaksi vynakládány a skutečně využívány v praxi, kdežto u těchto fondů skutečně jsou v praxi tyto prostředky využívány, funguje to velice dobře a pomáhá nám to vyrovnávat se s následky krize. To je také bod, který byl zmíněn, eh, že sice, a sice když obecní rozpočty nemají dostatečné finanční prostředky, mohou pomoci právě strukturální fondy. To je velice kvalitní uh, pomoc a myslím si, že bychom právě měli hovořit o kvalitě, nikoli o kvantitě. Eh, ve své zprávě pan, pan Stavrakakis hovoří o nějakém uniformním eh, souboru pravidel. Nicméně já se ptám, eh, jest, jak moc uniformní má být. Samozřejmě já jsem pro koordinaci, ale musíme zajistit, aby tento fond byl specifický, konkrétní a aby byl zaměřen skutečně na určité cílové skupiny, aby to byl e, nějaký rozumný základ, se kterým můžeme pracovat. Takže bychom měli mít tam specifické, konkrétní body, podle kterých můžeme říci, že máme tento konkrétní přístup a tím se zaměřujeme na určité cílové skupiny. Tak já jsem slyšel, že někteří si myslí, že bychom měli mít jednotná pravidla, že by to všechno mělo, mělo mít v kompetenci eh, výbor pro eh, regionální záležitosti. Nicméně toto je naše, jak, náš jaksi výtvor, mělo by to být v naší kompetenci, ale určitě bychom měli udržet ten základní filozofický směr, základní přístup a proto já tady podporuji většinu eh, vašeho návrhu, Sergio. Možná bych tam dva, tři pozměňovací návrhy předložil, ale v podstatě chci tady potvrdit to, co vy tam už říkáte. Děkuji, paní Šret. Děkuji vám. Děkuji i panu zpravodaji za tuto zprávu. Klíčovým odstavcem je zde číslo 7. A já si myslím, že právě v tomto odstavci popisujete, jaká byla naše rozhodnutí. Naše rozhodnutí v tomto parlamentu byla taková, že chceme, aby tento fond eh, spadal pod obecné nařízení, ale aby tam byla zvláštní sada pravidel a to je hlavní ten základní postup, kterého bychom se měli držet. Bohužel eh, při hlasování neprošel velice důležitý pozměňovací návrh, který jsem předložila já a tento pozměňovací návrh právě hovořil o tom, k jakému vývoji došlo v poslední době. a který podporoval celkový, eh, celkové směřování tohoto návrhu. Já se obávám, že neprošel tento pozměňovací návrh kvůli určitým nepřesnotem v překladu, ale myslím si, že v konečném výsledku to ukazuje, že pokud necháme věci jen tak plynout, tak to bude znamenat menší možnost využívání těchto prostředků a to bylo právě smyslem toho pozměňovacího návrhu, který jsem předložila který nezískal většinovou podporu. A sice, jestli bychom se na evropské úrovni měli rozhodnout o tom, jaké procento v strukturálních fondů by mělo směrovat do e, operačních programů ESF nebo alespoň do toho strategického rámce, nebo jestli by to mělo být na členských státech, aby se o tom rozhodli. To je velice citlivá otázka, protože rada by si samozřejmě chtěla udržet vliv v tomto směru. To je téma, o kterém musíme hovořit protože eh, my jsme rozhodli, že tam mají být tady ta specifická pravidla a toho bychom se měli držet. Další otázka ale samozřejmě je, jak ve výborech Regi a Šur projednají ta, ty klíčové otázky. My tady hovoříme o politice soudržnosti, ale v, ve výboru ŠUR to tam bylo, to rozebrali úplně na prvočinitele, protože hovoří o rozpočtech na ty, na ty stěžení eh, oblasti. A proto jsem velice ráda, že pan zpravodaj tady říká, že musíme udržet politiku soudržnosti pohromadě, že musíme mít tady eh, určitou sadu pravidel pro ESF, protože jinak tento fond nemůže přežít v té podobě, jaké přežíval do sud. To znamená, já jsem chtěla, já bych chtěla, abychom tam našli takovou formulaci, kde bychom hovořili o tom, že tady mají být obecná pravidla, ale zvláštní soubor pravidel pro tento fond, že jinak nemůže přežít. A další věc je, že mm, v těch diskusích o politice soudržnosti se hovoří o tom, že pravidla na kontrolu byly neměla jak se jít na úkor malých projektů. Kdybychom měli stejná pravidla pro kontroly, jak na velké fondy a velké projekty, tak by to asi nefungovalo. Nicméně já tady předložím několik pozměňovacích návrhů. Toto byly ty hlavní věci, které bychom určitě tam měli uchovat, pokud je ne, prosadíme, měli bychom asi problémy. Děkuji paní Moran a potom paní Harš. Merci, madame la présidente. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také něco eh, říci k tomuto tématu. Zvláště chci navázat na připomínky pana Mana a pana Koferatyho. Chtěla bych také zdůraznit, že nezbytné mít k dispozici politiku soudržnosti na evropské úrovni, tedy evropské politiky. Protože pouze na evropské úrovni můžeme stanovovat naše cíle. Potřebujeme absolutní transparentnost k tomu, abychom mohli zjistit, jakým způsobem vést tyto fondy a jakým komunitárním způsobem je řídit. Takže to jsou základní zásady. Moje druhá připomínka se týká bodu číslo 7, který zmínil také zpravodaj a já souhlasím s jeho slovy. Souhlasím s tím, že je zde nutnost oddělit Evropský sociální fond od těch ostatních, abychom tak mohli mít jasné financování v ESF protože je velice specifický tento fond, zvláště pro obyvatele těch regionů, které fondy soudržnosti potřebují. Moje třetí připomínka se bude týkat bodu číslo 8 tohoto stanoviska. Když se konají setkání na místě s osobami, které jsou v městských radách například, obecních radách. Tyto osoby mají velké problémy se seznámením se s obsahem těchto fondů, takže komunikace je velmi důležitá a také jim vadí příliš velká byrokracie. Já bych ráda, abychom to zjednodušili, abychom si udrželi ten globální přístup, ale přitom, abychom zjednodušili využívání těchto fondů, aby to bylo také účinnější a abychom mohli sem zahrnout všechny úrovně místní, regionální. Takže potřebujeme zjednodušit postup. Opakuji, to je to, co po nás chtějí osoby a občané, kteří mají o tyto fondy zájem. Ale to vůbec neprotiřečí tomu, co chci říct nyní. Často regiony mají užitek z těchto fondů a sami regiony ještě přidělávají eh, práci eh, občanům, protože mají další požadavky, mají například politické požadavky. Takže proto je nutné na to dbát a na to dávat pozor decentralizace evropských sociálních fondů a také EFRR, které komplikují transparentnost a viditelnost Evropy na místě, protože mění tyto komunitární politiky v oblasti soudržnosti. Takže, opakuji, já si myslím, že bychom měli být mnohem přísnější, nejenom vůči uživatelům, tedy těm, kteří mají peníze na své projekty z těchto fondů, ale také se prostředkovateli, tedy regiony, které často ještě více komplikují toto ustanovení a jsou tak proti evropským občanům. Děkuji. Děkuji, paní Hirsch. Děkuji. Um, ich möchte einfach sagen, dass der Děkuji. Já bych ještě ráda něco zopakovala. Evropský sociální fond je náš nástroj. Nástroj, abychom mohli provádět politiku zaměstnanosti a sociální politiku. A také je to nástroj, o kterém mají občané větší povědomí. Například mohou si přečíst na různých cedulích a tabulkách, že tato stavba byla financována či spolufinancována některým evropským fondem, takže bychom měli eh, přikládat pozornost v sociální politice a různým fondům. Takže tento fond to je skutečně náš nástroj a proto by mělo být zcela jasné, že my se chceme o tento fond opírat a počítat s ním v naší politice a musí být také jasné, aby každý region v Evropské unii mohl udělat to samé. Jsou zde skupiny, které jsou více znevýhodněny a které pomocí Evropského sociálního fondu mohou obdržet určitou podporu. v různých členských státech, ať už je to v malých obcích či jinde, tak tam se používá tento fond, aby pomohli těm nejvíce znevýhodněným osobám, například e, starším lidem, dětem a tak dále. Takže proto bych ráda zdůraznila, že ve všech členských státech by mělo být možné mít užitek z tohoto fondu, aby docházelo k většímu rozvoji. Takže si myslím, že je to něco pozitivního a musíme ukázat jasně, jakým směrem jako výbor se chceme ubírat. Děkuji. Děkuji vám. Samozřejmě s vámi naprosto souhlasím v tom smyslu, že bychom měli tento fond si ponechat v naší působnosti a vím, že výbor pro regionální záležitosti ho chce převzít, nicméně myslím si, že bychom měli skutečně nadále bojovat za to, abychom zajistili, že to zůstane jaksi u nás. Paní Paparaty. Pan Paparaty. Já děkuji kolegům a kolegyním za připomínky. Já jsem velmi rád za to, že téma tohoto odlišení, oddělení sociálního fondu od ostatních fondů lze považovat za ústřední, významné téma. Já jsem o tom vůbec nepochyboval. Já jsem věděl, že náš výbor bude zastávat takový názor protože opačný názor, jak jistě víte, v parlamentu také existuje, ale nemůžeme proti němu bojovat, pokud nebudeme všichni souhlasit e, s tímto stanoviskem. Samozřejmě to vše ještě bude rozšířeno, obohaceno o vaše příspěvky, ale toto je ústřední bod a na tom se musíme všichni shodnout. Já si myslím, že v našem výboru tedy s touto myšlenkou souhlasíme. Já zde nevidím ani rozdílné názory mezi politickými frakcemi. Je zde určitá, určitý trend mezi těmi, kteří mají na starosti zprávu e, strukturálních fondů. E, házet všechno do jednoho pytle, řekněme, všechno, všechno řídit společně. A myslím si, že tím může být ohrožena také kvalita práce. Regiony a místní samozprávy občas eh, tyto zdroje také hážou do stejného pytle a potom vlastně oni rozhodují o tom, co eh, bude uděláno, ale vlastně potom se nerozlišují jednotlivé fondy a není tam také vhodná kontrola. Takže si myslím, že to není vhodné a měli bychom vést politickou bitvu, protože jestli Evropský sociální fond se změní ještě na jeden další nástroj, který bude další na seznamu prvku pomoci, tak eh, pomoc budeme moci uskutečňovat, ale s velkými obtížemi. Není to jednoduché, není lehké to vyřešit, protože někteří volají po eh, reformě ale neměli bychom popírat autonomii Evropského sociálního fondu. Děkuji. Ehm. Děkuji. Takže lhuta pro Předkládání pozměňovacích návrhů je 14. prosince 12 hodin. 24. 25. ledna eh, budeme projednávat a 1. února budeme hlasovat. Takže tolik k tomuto bodu. Další bod na pořadu jednání je slyšení o mikrofinančním nástroji, takže teď budeme mít pětiminutovou přestávku, aby se mohli odborníci usadit. Já vím, že několik z nich už nám dorazilo, ale jenom abychom prostě zajistili, že celý panel nám zasedne, takže v 10.30 zasedneme znovu.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 Uh, <coughs> Dobrý den, děkuji a vítám zde uh, naše odborníky, experty. Jsou zde tři, čtyři tedy přesně je řečeno a ještě jeden odborník uh, by měl dorazit, jistě to je důsledek počasí, protože dorazit do Bruselu je obtížné. Nejdříve bych požádala pana, paní Brin Leon, která bude hovořit za Evropský investiční fond. Ne, omlouvám se, první, eh, so, první řečnící je King, paní Kinga Gons, která je zpravodajkou a potom teprve bude slovo expertům. Děkuji. Jenom velmi stručný úvod, který bude více složen z otázek než z odpovědí. Na ty odpovědi teprve čekáme. Jsem velmi ráda, že se uskutečňuje toto uh, veřejné slyšení krátce po příslušném rozhodnutí, abychom zhodnotili, jak to funguje, jak je program implementován. Chci zmínit určité charakteristiky tohoto programu, který my považujeme za velmi důležitý a myslíme si, že je to něco, co, že je to Eh, otázka dobré implementace. My jsme připravili tento program jako naléhavý, urgentní, že to je nástroj, který by mohl zmírnit sociální dopady, dopady na zaměstnanost eh, po krizi a proto by mne zajímalo, jak to vypadá s tou vlastní implementací? My jsme měli videokonferenci a tam jsem nabila dojmu, že se to poněkud spožďuje, že jsme stále v, pre, v přípravné fázi a to už se vlastně blíží rok 2011 a my jsme původně doufali, že implementace začne v roce 2010. Naší Mm, představou, a také to tak komise slibovala, je, že eh, samotná povaha tohoto eh, fondu eh, bude taková, že se tam dostane asi 500 milionů euro, částečně z komerčních bank a podle dřívějších informací, které jsme dostali, je ten fond mnohem chudší, je tam méně peněz a já bych chtěla slyšet tedy eh, to, jakým způsobem se fond snaží získat více zdrojů z, eh, z komerčních komerčních bank a protože je to Evropský fond, tak je to zajímavé pro komerční uh, banky. Uh, z plánu uh, se nám uh, vytratili ještě další uh, věci a to je otázka uh, úrokové sazby, uh, což Eh, je klíčové proto, aby to podpořilo zejména ty, kteří potřebují tuto finanční pomoc. Chtěli jsme také zajistit geografickou vyváženost a ty dvě smlouvy, které byly již podepsány, co se týče záruk, byly podepsány ve dvou zemích které již mají dobré zkušenosti a dobrou historii v oblasti mikrofinancování. A pokud já vím, eh, investiční, Evropský investiční fond a komise připravují smlouvy s dalšími zeměmi, ale zase jsou to ty země, které již eh, mají tento typ mikrofinancování zavedený a jsou tedy připraveny na ten program a mne by zajímalo, jak se budete snažit jít mimo tyto země a dosáhnout té, té eh, eh, vyváženosti. Pak tady byla otázka informovanosti, eh, vzdělávání o tomto fondu a opět zase vidím, že zde není žádná záruka, že by tento prvek byl nějak řešen ze strany EIF a mě by zajímalo, jak chcete tento prvek zajistit, protože jde o to, aby se tento způsob financování rozšířil mimo ty klienty, kteří jsou zvyklí, ale eh, dosáhl ty, kteří jsou skutečně nezaměstnaní, sociálně vyloučení, kteří skutečně potřebují pomoc v krizi. Zpráva, kterou jsme dostali, říká, že šíření informací o světě jsou nedostatečné eh, mezi potenciálními klienty, neziskovými organizacemi, že tedy o tom ti potenciální klienti nevědí, takže tato otázka osvěty, šíření informací nezajímá. jak chcete touto, s touto věcí pohnout. A klíčovou otázkou pro nás všechny, vyplývající z minulých diskusí, je to, jak tento nový nástroj skutečně může dosáhnout na ty znevýhodněné sociální skupiny a země a ne, aby se vlastně rozšiřoval jenom v těch eh, dobře již zavedených eh, zemích, kde mají dobře zavedené toto financování, aby se tam nestal jenom dalším nástrojem, který bude podporovat již ekonomicky života schopné střední podnikatele. Takže tady na tyto otázky bych chtěla získat eh, odpovědi a to jsou otázky eh, nás všech, kteří se účastníme za Evropský parlament. Půjdeme tedy k naší první expertce, zástupkyni Evropského investičního fondu, paní Bersbrun uh, uh, Lyon, která bude mít 10 minut na svoji prezentaci. Thank you very much. I, I very much appreciate this opportunity. Děkuji za příležitost dnes eh, vystoupit eh, na půdě Evropského parlamentu a budu informovat zejména o tom, jak to vypadá s Progress Microfinance. Já, eh, my jsme organizace Evropský investiční fond, která je organizací spravující tento finanční nástroj a vysvětlím hlavní problémy, hlavní výsledky, kterých jsme již dosáhli a myslím, že také budu moci reagovat na ty otázky, které paní Genč zmínila. <clears throat> Já jsem velmi ráda, že mohu říct, že druhá část tohoto nástroje finanč, mikrofinancování byla zahájena a máme již konkrétní eh, projekty, o kterých vám řeknu za pár minut. Měli bychom si uvědomit jedinečný politický kontext tohoto mikrofinancovacího nástroje, tím, že se zlepší přístup k mikrofinancování, zejména u těch eh, zne, eh, znevýhodněných skupin, to by mělo pomoci nezaměstnaným lidem vrátit se na trh práce či eh, rozvíjet vlastní Eh, podnikání s tím, že by mikrofinancování se potom stalo součástí běžného bankovního sektoru. Eh, dopady by měly být viditelné eh, hned, protože pětkrát ten 100 milionový rozpočet pětkrát tak vysoký, tento rozpočet se dostane do rukou drobných eh, dlužníků po celé Evropě, ale eh, v životech lidí by měl tento nástroj být stavebním kamenem pro další rozvíjení trhu mikrofinancování eh, v rámci směřování k udržitelnosti. Neměli bychom zapomínat, že mikro úvěry nejsou všeobjímajícím řešením pro nezaměstnanost, nedostatek konkurence a další nedostatky. Eh, mikrofinancování není, nemůže být jediným katalyzátorem dalšího rozvoje tohoto trhu, tedy tento konkrétní fond a toto konkrétní financování. Eh, jde o to, aby se rozvíjelo regulatorní prostředí a standardy, které jsou nezbytné k E, vytváření e, systému mikrofinancování v jednotlivých zemích. Tyto prvky e, zahrnují například úvěrovou, tedy pardon, sazby úrokové a odměny zprostředkovatelní. Progress Microfinance je skutečně ale klíčovým pro budování těchto trhů. My, kteří jsme připravovali eh, tento, tento nástroj, jsme se potýkali s klíčovými a zásadními problémy. Bylo potřeba nejdříve strukturovat ten nástroj tak, aby to odpovídalo potřebám zprostřed, zprostředkovatelů a příjemců úvěru. Investiční strategie musela být přizpůsobena tomuto segmentu, takzvanému sociálnímu mikrofinancování, pro které neexistuje na evropské úrovni žádný precedent. Eh, trh v evropských zemích je velmi rozličný a nemohli jsme tedy přijmout stejný přístup pro všechny, nemohli jsme vzít jeden finanční produkt a říci si, že tento produkt bude dostatečný. Bylo třeba vytvořit celou škálu finančních produktů, abychom zohlednili potřeby zprostředkovatelů, kteří se pohubují na trhu mikrofinancování. Tito zprostředkovatelé jsou eh, instituce sociální, eh, jsou to nevládní organizace a mohou to také být ziskové eh, organizace až po tedy komerční banky. Abych dala příklad. Jak <clears throat> jakási již dobře vyvnutá instituce v východní Evropě, která potřebuje dlouhodobé financování. Na druhé straně eh, jakýsi mm, počáteční podnik ve západní Evropě, který pochází z oblasti neziskových organizací, by potřeboval posílenou kapitalovou, kapitálovou základnu. Komerční banky na druhé straně nebudou mít určitá om, velká omezení, co se týče eh, přístupu k financování zaměstnaní na, eh, za výhodných podmínek, ale potřebují určité eh, tou ochranu proti eh, rizikům, kterou dávají garance. Protože jsou tedy tyto potřeby diverzifikované, potřebujeme vytvořit ten nástroj, aby vlastně nabízel celou škálu nástrojů těm zprostředkovatelům mikrofinancí. Půjčky, kapitál, záruky. Abychom maximalizovali účinnost, bylo potřeba, aby ta škála produktů byla, měla různé implementační eh, plány. Jedna struktura pro bankovní záruky a jiná struktura pro půjčky a kapitál. Eh, celkově a navzdory těmto výzvám jsme potěšení, že můžeme říct, že tento nástroj Progress Microfinance je nyní plně funkční a podařilo se nám jej velmi rychle nastavit a dosáhnout konkrétních eh, operací, které jsou dostupné. Finanční podpora z tohoto nástroje, která bude eh, zprostředkovatelům dostupná do eh, dubna 2016, zlepší možnost těch zprostředkovatelů půjčovat a těm příjemcům je to klíčový nástroj k tomu, aby se, to, k tomu, aby se dále eh, rozvíjela eh, osvědčená praxe a zlepšovalo podnikatelské prostředí. Eh, je to celoevropský pohled a je tedy třeba na tuto iniciativu nahlížet na evropské úrovni. Tato eh, zastřešující platforma bude, klíč, eh, bude ústředním portálem pro všechny mikrofinanční iniciativy jsou tady dvě pilotní aktivity. Jednu financuje Evropská investiční banka a druhou řídí DG Regio a Evropský eh, parlament a ty již vytvářejí příslušné synergie. Pět zprostředkovatelů, kteří budou financovat v rámci přípravné aktivity Evropského parlamentu, eh, budou také příjemci Progress Microfinance v budoucnosti. Tudíž se program microfinance je něco, co již přispělo k vytváření větší soudržnosti a koordinace mezi programy a nástroji mikrofinancování. Uh, Eh, je to klíčový a opakovaný eh, požadavek eh, účastníků trhu. 100 milionový rozpočet z Evropské komise byl ve stejné výši doplněn Evropskou investiční bankou. Dále předpokládáme integraci 47 milionů dalších zdrojů od dalších investorů. Za určitou dobu se a také v důsledku práce zprostředkovatelů předpokládáváme, že budeme mít celkový objem 500 milionů eh, eur pro půjčky já bych měla říct aktuální informaci, jak to vypadá s konkrétními operacemi a tam si vedeme též dobře. Za posledních několik měsíců, vedle toho, že jsme vytvářeli ten samotný nástroj, jsme také již připravili konkrétní operace, protože jsme začali takto brzo. Mohu říci, že jsme již dosáhli podpis eh, pro ty záruční operace s dvěma partnery, respektive jsou před podpisem. Je to jedna instituce v Belgii, která by měla nabízet eh, eh, úvěry nevýhodněným městským komunitám a druhá je v Nizozemsku, která se teď zaměří na jednotlivce, kteří nemohou získat půjčky na eh, běžných trzích. Co se týče půjček a kapitálové vybavenosti, první transakce se předpokládají ke schválení v prosinci, což je také velmi brzo, když si vlastně vememe v úvahu, že ten nástroj byl teprve nyní uveden v život. V těchto operacích připravujeme již 14 konkrétních, které jsou skutečně e, v pokročilém stádiu přípravy a pokud budou schváleny, bud, mohly by se realizovat v prvním semestru uh, roku 2011 a uh, mohly by absorbovat první zdrojovou tranši bude to tedy dohromady 16 konkrétních eh, operací, 8 ve východní a střední Evropě a 8 v západní. Takže vidíme, že to je velmi diverzifikovaný obrázek na samém za, eh, za na samém začátku. Eh, je tady i diverzifikované, co se týče zprostředkovatelů, jedna třetina banky, dvě třetiny nebankovní instituce a konkrétní příklady, co se týče dopadu či eh, toho, kam dosáhne tento, eh, tento nástroj. První dvě směřují k znevýhodněním skupinám a ta první operace, která eh, Eh, je půjčko, půjčková, jsou to východoevropské mikrofinanční instituce, které se zaměří na romské a jiné znevýhodněné skupiny populace a ta druhá se zaměřuje na menší rozvojové organizace ve středních a západoevropských eh, zemích. A s tím jdou eh, v ruku v ruce také naše marketingové aktivity, tak aby se rozšiřovala síť v Evropě mikrofinancování tím, že se, jsme přítomni na klíčových uh, událostech, šíříme uh, propagační materiály a máme konkrétní <coughs> kontakty se zprostředkovateli, tak abychom uh, našli i další relevantní potenciální zprostředkovateli. Já doufám, že tento přehled vám uh, Eh, pomohl utvořit si obrázek o tom, jaké byly ty problémy, které jsme řešili a jakých výsledků jsme dosáhli již v této fázi. Eh, včasná příprava nástroje a eh, příprava konkrétních operací jsou podle našeho názoru úspěchem, ale zároveň chceme pokračovat v tom, nastave, v tom nasazeném úsilí t, během celé doby implementace tohoto finančního nástroje a Progress Microfinance a doufám, že uvidíme eh, v brzké době dopad tohoto nástroje jak na trhy, tak na příjemce. Děkuji, já se omlouvám za to, že spousta našich europoslanců tu není. Je to bohužel kvůli eh, té kalamitě, že se tady spousta z nich snaží si, jak si zajistit ubytování a e, možnosti cestování, ale je to velice zajímavé slyšení, takže doufám, že všichni z vás odborníků budou mít možnost nám poskytnout vaše prezentace písemně, abychom ty je mohli rozepsat i těm z našich členů, kteří chybí. Už jsme něco dostali, nicméně pokud byste měli ještě něco dalšího, co byste nám chtěli předat, tak e, bychom to určitě mohli potom dále distribuovat těm členům, kteří museli kvůli počasí již odejít. Další řečník je z Polska. Je to výkonný ředitel eh, mikrofinančního centra pro střední a východní Evropu, pan Křegoř Galušek. Takže máte slovo na 10 minut, prosím. Děkuji a je to pro mě veliká čest a potěšení, že zde mohu být. Já prezentuji síť, která je činná v zemích jak evropských, tak středoazijských. Eh, byla založena v 90. letech a chtěl bych říct několik, několik slov o tom, jak byla naše organizace založena, jak se to vlastně rozšiřoval počet těch členů. Už v 90. letech to tedy všechno začalo a mohl bych tam říct teda, tady něco o tom, jak se rozvíjí mikrofinanční struktura tady v Evropě. My jako síť jsme byli založeny v roce 1997, to byla doba, kdy e, úvěry pro mikro, e, mikropodniky byly považovány vládami i bankami za v podstatě nesmysl, takže to byla situace, kdy e, spousta podnikatelů zakládalo firmy z řady důvodů. Víte, že existovala skupina lidí velká, která byla propuštěna ze státních podniků, které buď které třeba zkrachovaly. A potom tady byla opravdu skupina podnikavých lidí, kteří měli spoustu eh, nápadů a eh, schopností a chtěli si založit svoje malé podniky a bohužel na trhu pro ně neexistovala žádná pomoc. Tyto metodologie, které jsme v rozvojových zemích vytvářely, třeba jako v Bangladáši nebo Latinské Americe, byly adaptovány pro východní Evropu. A programy, které jsme v té době začali, eh, které v té době začaly, obdrželi granty na omezené časové období. To znamená, bylo to třeba na tři nebo čtyři roky a byly cílené na určité institucionální cíle a pokud ty cíle byly tedy splněny, tak potom byly splněny počít, podmínky pro grant, dostali tady ty finance a po nějaké době už měli potom přístup k komerčnímu financování a to, ty komerční úvěry byly stále více zpřístupňovány i těm mikropodnikům prostřednictvím institucí, které byly činné globálně. Nebylo to tady jednoduché, ale postupně tady měly tyto instituce možnost se prosadit na trhu. Jaká je situace teď? Situace je taková, že jenom ve východní Evropě existuje asi 60 různých institucí, které jsou alespoň operativně udržitelné, to znamená, dokážou si vydělat na své náklady. Ne všechny náklady, ale operační náklady tady. Některé dokonce dosahují zisků a pracují s různými cílovými skupinami. Teď, když přeskočím k tomu pokroku, tak myslím, že přes spoustu výhod, které přináší tento nástroj pro financování, tak tehdy v 90. letech to tedy bylo považováno za úplný nesmysl, jak si vůbec nějaké financování poskytovat pro rozvoj mikropodniků a o deset let později teď už jsme uznali, že tady mikrofinancování může fungovat velice dobře i v evropských podmínkách a může být využíváno efektivně pro podporu eh, začínajících podniků nebo i existujících mikropodniků. Já myslím, že ten chybějící prvek je právě ten, že eh, infrastruktura byla poměrně slabá a tady vlastně narážíme na to geografické rozdělení Evropy protože v některých evropských unijních zemích tady mikrofinancování už existovalo a existuje, a to myslím především tady na bývalou východní Evropu. Tam můžete mikropodnikům eh, poskytnout mikroúvěr nebo záruku a v západní Evropě existuje celá řada různých přístupů a většina těchto programů není udržitelná. Jsou tam různé obchodní modely, a je velice těžké říci, které z těch organizací skutečně se specializují na mikroúvěry a které se věnují eh, začínajícím podnikům, které se věnují začlenování a tak dále. Takže si myslím, že je zde spousta práce, která se ještě musí udělat eh, pro zorganizování těch rozdrobených, tohoto rozdrobeného segmentu a skonsolidovat nějak to poskytování financí. Takže ještě jednou, eh, já nechci jaksi zde snižovat důležitost nebo toho, čeho jsme už dosáhli, ale myslím, že je tady takový chybějící článek, eh, kterým je ta chybějící infrastruktura, která by byla schopná absorbovat a využít tuto příležitost kterou toto financování poskytuje. Důležité také je, že ten roz, rozvinutý koncept, to mikrofinancování je takovým doplňkem. To vždycky se snažím vysvětlovat. Není to náhrada ničeho, ale je to doplněk k existující infrastruktuře, protože my máme rozvinutou finanční infrastrukturu, máme kampeličky, máme různé uh, sociální poskytovatele eh, financí. A to všechno se dá také využít pro podporu mikropodniku. Jenom je potřeba eh, v řadě případů už jenom vůle, jak se vůle vedení takovýchto podniků a je také samozřejmě potřeba vyvinout příslušné vhodné produkty finanční. Takže myslím, že bychom měli zaujmout holistický celostní přístup k mikrofinancování a vyvinout a využít existující finanční zprostředkovatele, které už máme a využít jejich potenciál pro mikrofinancování. Takže ten obchodní model je důležité. Je důležité se zamyslet nad tím, jak využít existující finanční infrastrukturu, a další věc, třetí věc, kterou jsem chtěl zmínit, to je skutečnost, že velice často narážíme také na eh, jaksi kapacitu klientů absorbovat to financování, takže, financování, takže tady se jedná o jaksi finanční gramotnost, která se nesmí také zanedbávat. Takže pokud jde o tu mm, ten nástroj pro pokrok, tak myslím, že můžeme využít tu existující v infrastrukturu velice dobře, ale je zde třeba ještě velké další úsilí a práce a financování pro to, abychom tento nástroj eh, vyvinuli v něco, co by mohlo využít více potenciál, pokud jde o absorbování tohoto typu financování. Takže Tolik bych k tomu řekla. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je francouzský řečník, je ředitelem financování BNP Paribas, pan de Luzo. Máte slovo. Je vais parler en français. Je vous remercie d'avoir euh, Já budu hovořit francouzsky. Děkuji, že jste nás sem pozvali abychom tak mohli pohovořit o programech Jeremy a Jasmin. To je krok ku předu v evropském mikrofinancování, ale jak vám ukážu během své prezentace, tak nás toho ještě hodně čeká, hodně práce a musíme se také hodně naučit v Evropě. Ukážu vám také, jak to funguje na modelu jihu. Nejprve bych se rád zmínil, jakou úlohu má BNP Paribas, tato banka, ve světě mikrofinancování. Banka má zkušenosti s mikrofinancováním e, z jihu, ale také i severu. My spolupracujeme s francouzskou e, společností, která se zabývá mikrofinancováním. ADI se to jmenuje. A BNP Paribas a různé složky této banky už mnoho let pracují na tom, aby mohli pomáhat této instituci a sponzorují různé její projekty. Ale také mají určitý úkol, eh, pokud jde o dobrovolnictví, takže například poskytuje dobrovolníky technickou podporu pro různé projekty. Já bych také navázal na to, co řekl pan Galusek to, co nazýváme financial literacy, tedy finanční gramotnost, takže my pomáháme i na tomto poli. Zhruba před čtyřmi a půl, pěti lety jsme zahájili práci, která doplňuje tyto činnosti sponzorství a dobrovolnictví. Je to činnost, která se zabývá financováním finančních institucí, která řídím na světové úrovni a mají dopad na zhruba 300 tisíc příjemců na jihu. Pracujeme s 20 institucemi, které se zabývají v deseti zemích mikrofinancováním. A také víme, jaký mají sociální dopad tyto finanční příspěvky. Díky 50 milionům finančních zdrojů tak pomáháme mnoha ženám, přes 80% ženám v zemích, kde pracujeme. A můžeme také podpořit mikrofinancování v Evropě a nejenom ve Francii, jako tomu bylo doposud. takže proto jsme se snažili rozvinout a Patrik Sapy to také zmíní ve své prezentaci. Takže před několika měsíci jsme začali vyjednávat s naším francouzským partnerem Ladí, abychom mohli vytvořit také tuto spolupráci v Belgii, která brzy vznikle a nazývá se Microstar. Evropský investiční fond je do toho také zapojen a je to jeden z pilotních projektů. Takže já jsem vám načrtl trochu, čím se zabývá BNP Paribas eh, ve světě mikrofinancí a nyní bych rád také pohovořil obecně o mikrofinancování v Evropě a také eh, bych to srovnal se situací na jihu a ve zbytku světa. V Evropě mikrofinancování je mnohem méně rozšířené než na jihu. Máme na jihu zhruba mnoho milionů uživatelů a v Evropě je tomu mnohem méně. Pokud jde o hlavní města, tak tam je zhruba ten podíl větší, jsou to zhruba 2%. A na severu je to trochu větší ten podíl než v hlavních městech na jihu. Ale každopádně můžeme říci, že Evropa ze světového pohledu, z pohledu mikrofinancování, tak není příliš významná, ale každopádně je zde také zapotřebí tento druh pomocí a tato potřeba se ještě zvýšila kvůli krizi, kterou zažíváme. Mezinárodní měnový fond před několika pracoval studii, na základě které byl vypočítán potenciální trh, který dosahoval 700 tisíc uživatelů a představovalo to 700 Eh, milionů eur. Takže si myslíme, že zatím částka pomoci není vysoká, měli bychom ji zdvojnásobit až strojnásobit. Protože dnes máme 80 milionů, což je 17 evropské populace, která žije pod Prahem chudoby a polovina z těchto 17 to jsou osoby, které pracují. Nezaměstnanost představuje 10 aktivní populace, což jsou 24 milionů evropských občanů. Takže stejně jako ve východní Evropě po pádu berlínské zdi, tak i na západě, například ve Francii, je mnoho osob, které chtějí založit mikropodnik, který by mohl těžit s pomoci mikrofinancování. Takže jak, jakým způsobem zacházíme s jednotlivými žádostmi. Musíme se podívat, jak eh, jsme pracovali na jihu. Nedávno se konala konference o mikrofinancování v Lucembursku. Tato platforma spolupracuje se zeměmi jihu. Máme 350 expertů z 280 organizací. Takže Oni se účastnili konference a na konci konference jsme vydali tiskové prohlášení, které dnes ráno bude vydáno. A jsou tam tři hlavní poselství ohledně mikrofinancování v Evropě. Takže abyste věděli, o čem přesně mluvím, tak vám musím vysvětlit, že mikrofinancování v Indii, konkrétně ve státě Andhra Pradesh, tak tam zažívá velkou krizi. Situace je zablokována různými opatřeními, která přijímal stát Andhra Pradesh, aby nemusel poskytovat další půjčky v oblasti mikrofinancování a aby mohl dostat zpět již poskytnuté půjčky. Takže nejenom tam jsou tyto problémy, ale i další témata nám pomáhají pochopit příčiny krize, kterou zažíváme. Tak úrokové sazby, to je velmi složité, komplikované téma v Evropě a zvláště v Evropě, kterou nazýváme latinskou Evropou, tak tam zažíváme problémy s tím, když si představíme úrokovou sazbu větší než 2 až 5 a že by takovou sazbu měli platit chudí lidé. I když je zapotřebí říci, že taková úroková míra existuje už přes 500 let, protože zhruba před 500 lety byla první diskuse v katolické církvi, když byly eh, vytvářeny zástavárny, které taky poskytovaly toto mikrofinancování. Dominikáni si mysleli, že to je hřích poskytovat peníze za těchto podmínek a františkáni naopak podporovali tyto zástavárny, ale říkali, že potřebují eh, vybírat manipulační poplatky, aby mohli pokrýt své náklady. Takže tato diskuse trvala mm, zhruba 50 let a poté na koncilu papež přijal rozhodnutí. Byl to lateránský koncil a tam papež rozhodl, že náklady musí být um, pokryty, ale musí být tyto manipulační poplatky um, rozumné. Takže musí být nalezen takový hospodářský model, aby zaručil fungování systému. A tento starý spor, sto, spor, který má již před 500 let, tak se k nám dnes vrací v oblasti mikrofinancování. Na jihu mikrofinancování dosahuje zhruba 30%, pokud jde o úrokové sazby a v některých zemích dosahuje až 80% úroková sazba. Mexičané mož Například říkají, že pokud je nižší tato sazba než 55%, tak nemohou pokrýt náklady. Takže o tom bychom ještě mohli diskutovat, ale čím četnější jsou půjčky a čím menší jsou ty částky, které se půjčují, tak náklady na eh, tyto půjčky a, a rizika také jsou vyšší. Takže nesmíme se bránit o tom hovořit ten problém tady je a musíme se snažit nalézt řešení s různými organizacemi, soukromými, státními a tak dále. Ale nesmíme klamat sami sebe, protože nemůžeme mít takové mikrofinancování, které by existovalo s úrokovou sazbou například 2%, jak také uznal pan Galušek ve vztahu k ekonomickému modelu. Takže já zcela souhlasím s touto analýzou. Je nemožné poskytovat eh, pomoc zdarma, protože nakonec stejně to bude muset někdo zaplatit. Tak moje druhá úvaha. Ta se týká dohledu, regulování a autoregulace. V jižních zemích často instituce pro mikrofinancování často vytvořily své vlastní pravidla, zvláště tam, kde v právu dříve toto mikrofinancování nebylo ukotveno. My například ve Francii, eh, společnost Ladi, tak eh, například měla pozměňovací návrhy, kterými se změnily právní normy a díky tomu má monopol ve spojení s některými asociacemi půjčovat peníze. To je velmi důležitý prvek, tento regulační rámec. V září bazilejský výbor zahájil konzultaci Zhruba před rokem to trvalo a před eh, zhruba třemi měsíci jsme měli výsledky a týkalo se to dohledu a mikrofinancování. Tento dokument má zhruba 50 stránek a pokud bychom to schrnuli, tak jsou tam dva body. Význam regulace je velmi důležité regulovat specifickým způsobem mikrofinancování, ale zároveň tento dokument uvádí, že se to nemá přehánět. Tento vzkaz zní Smart Regulation, to znamená regulování, které bude přizpůsobené mikrofinancování, které se bude blížit pomoci, která může být poskytnuta, protože konečný cíl je pomáhat těm nejchudším, aby mohli vyvíjet určitý druh ekonomické činnosti. Možná v tomto hledu je Francie e, příkladem, protože Například francouzská banka byla Pozorovatele mikrofinancování, takže máme také velké znalosti v této oblasti v naší zemi. Takže, jak říkám, ve Francii máme hodně informací a přispěli jsme k této studii a nemyslím si, že to samé se děje i v jiných evropských zemích, takže jsme takovou průkopnickou zemí. A další bod, tak to je přístup eh, k mikrofinancování eh, pro evropské občany. Já si myslím, že mikrofinancování bude moci být rozvíjeno, pokud malí evropští investoři budou moci přispívat k mikrofinancování. Zatím to funguje díky internetu. Existují některé stránky jako Kiva v USA nebo Babylon nebo Microworld eh, ve Francii, které umožňují půjčovat Eh, na různé projekty, které eh, budou začínat částkou 20 eur. Ve Francii je to regulované zákonem a to je velmi důležité. Takže je možné, aby toto existovalo v Evropě díky internetu, jak jsem říkal, kromě několika zemí, jako například Lucembursko nebo Nizozemsko. To jsou výjimky. Banky nemohou distribuovat mikrofinance. To je taková paradoxní situace. A měli bychom se podívat na to, jak bychom to mohli vyřešit. Například v Lucembursku nebo v Nizozemsku banky nemohou poskytovat ty, toto mikrofinancování. Protože jde o dohodu vždy s investorem. A poté také musí být přihlíženo k rizikům a k sociálním dopady. Takže jaký z toho můžeme vyvodit závěr? Co můžeme očekávat od Evropského nástroje pro mikrofinancování Progres? Tento počáteční výpočet 700 tisíc uživatelů a 6 miliard eur na úvěry. Tato částka už byla překonána kvůli krizi. Měli bychom pokrývat náklady institucí pro mikrofinancování a většina institucí v Evropě eh, tak není výdělečná. Měli bychom tuto situaci vyřešit tak, abychom měli co nejvíce klientů a abychom se dostali ze slepé uličky. Měli bychom mít také regulační rámec, který bude přizpůsoben tomuto druhu pomoci. To znamená, že v každé zemi by regulátoři měli pochopit, že toto mikrofinancování je velmi specifické, nejenom ze finančního hlediska, ale i ze sociálního. Takže ještě bych chtěl dodat, že si nesmíme dělat iluze ohledně mikrofinancí. Není to magická eh, hůlka, která může nechat zmizet chudobu. Zhruba před 50 lety to bylo něco, co vzbuzovalo nadšení, ale například dnes v Indii, v tom státě, o kterém jsem mluvil, tak tam mění svůj přístup eh, k tomuto pilotnímu projekty, projektu. Musíme skutečně přeskoumat náš přístup k přístupu k hotovosti, k mikrofinancování. Například v Lucembursku nebo v Nizozemsku by to mohlo být i škodlivé. Musíme vybudovat takový evropský model, který by skutečně byl modelem a který by měl pozitivní dopad na budoucnost. Děkuji. Um. Děkuji. Potom tady máme další bod na pořadu jednání, který musíme ještě pokrýt do oběda a který jsme přehodili právě kvůli počasí. Naším dalším řečníkem je maďarský zástupce, je to ředitel mikrofinanční iniciativy v Maďarsku, pan Ujl, Ujlaki. Děkuji vám. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale stihl jsem to. Uh, neúmyslně si myslím, že v podstatě tady začnu takovou diskusi se svým kolegou sedícím vedle mě. Ačkoliv jsme si to nepřipravili to. V podstatě první moje tvrzení je takové, že chci touto eh, prezentací, jak si obhajovat ten skute- tu skutečnost, aby MFI rozšířilo své mikrofinanční nástroje k těm nejvíce chudým a vyloučeným uh, komunitám, ačkoliv se to v žádném případě nevyplatí. Otázka je taková, jestli je to vůbec možné a jestli e, vlastně stojí za to vůbec opakovat tento model, který už jinde byl použitý. A o tom chci hovořit. Já mám zkušenosti ohledně tohoto tématu, protože jsem se účastnil práce na vytváření e, toho e, programu pro jedné, jednu neziskovou společnost, která byla vlastně takovým pilotním programem pro romskou komunitu TG Regio. Asi si jste vědomi toho, že takovýto mikrofinanční eh, projekt existuje. A je to tedy romský pilotní program, eh, projekt, který je velice důležitý pro rozvoj a integraci, vůbec to hnutí pro integraci Romů ve východní Evropě. Eh, cílem tohoto CUTE programu je pomoci těmto chudým obyvatelům a eh, jaksi vyloučeným obyvatelům, především Romům, zlepšit své postavení především tím, že jim poskytneme finanční služby, informace a sociální pomoc. Nicméně eh, já bych tady chtěl několik vteřin věnovat vůbec představení toho, kdo jsou Romové, asi tady v tomto jednacím sále to všichni víte, ale někdy eh, lidé třeba mimo Evropskou unii nevědí, kdo to jsou Romové. Myslí si, že je to nějaká maličká menšina, která se obléká do pestrých oděvů a ráda tančí a zpívá, ale ve východní Evropě ta situace je mnohem komplikovanější a právě proto si myslím, že je důležité o tom hovořit. V Maďarsku tvoří tato komunita asi, asi 7 až 8 populace, to znamená téměř milion osob. A právě tito lidé nejvíce ztratili tím zlomem nebo změnou režimu v roce 1990, protože eh, komunistický režim eh, byl mm, poměrně eh, dobře vybaven ve smyslu integrace. Oni uh, Romy zaměstnávali v těžkém průmyslu a skutečně se snažili jaksi eh, vynucovat uh, eh, takové, to, tu práci a pravidla. Nicméně, jakmile byly tyto firmy zprivatizovány, tak byly přišly o práci. Teď uh, v podstatě míra zaměstnanosti je 35% u mužů a 20% u žen, což je asi úplně nejhorší výsledek, který můžeme najít kdekoliv. Samozřejmě to doplněné ještě sociálním vyloučením, zničením tradicí, segreg- segregovaným bydlením v takových getech, také oddělené školy, nižší kvalita vzdělávání. Máme určitou statistiku, že asi 80 celkového počtu obyvatel eh, dětí tedy absolvuje eh, středoškolské vzdělání a u Romů je to jenom 10 dětí, které dokončí středoškolské vzdělání. A jenom velice málo z nich dokončí maturitu. 70 tedy výdělky 70% eh, Romů se pohybují v, tom úplně nej, v té úplně nejnižší úrovni platů, jsou tady úplně nejnižší. Já si proto myslím, že je třeba skutečně něco objevit pro to, abychom mohli pomoci Romům. Naše vlády v posledních 20 letech se tomu příliš nevěnovaly. Oni zavedli sociální dávky, které a tedy sociální pomoc a dávky v nezaměstnanosti, které dříve neexistovaly za komunismu, ale kromě toho, že různě přizpůsobovali výše těchto dávek, tak v podstatě nic dalšího e, objevného sem nepřinesli. A právě proto jsme si s několika přáteli řekli, protože to je soukromá iniciativa, tento program Cute, řekli jsme si, že zkusíme něco najít. Eh, řekli jsme si, že to prostě zkusíme. Jeden z nás je eh, soukromý bankéř a velký z velké developerské firmy. Tento program jsme tady společně vyvinuli a pomohli nám ještě eh, další bankéři. Takže jsme tento program začali z vlastních financí, z vlastních peněz a potom, jak si přišel dar z nebes v podobě DG Regio, s tím, že jsme mohli požádat o financování a získali jsme určité finanční prostředky na pokračování tohoto programu. V podstatě jsme chtěli nekolateralizované půjčky, což není úplně dobře možné v rámci maďarských předpisů v této oblasti. Měly to být v posledně malé částky, maximálně 350 eur a chtěli jsme se zaměřit na dlouhodobě nezaměstnané, nevzdělané, především romské klienty, především ženy. Tyto půjčky jsou především za účelem vytvoření eh, příjmu, to znamená, není to třeba na přestavbu domu a tak dále. Je to skupinové, skupinové eh, půjčování, skupinové úvěrování, minimálně čtyři, maximálně sedm lidí a chceme tam především eh, využívat takzvaného tlaku eh, peer pressure, je to tady vzájemné hodnocení, vzájemného tlaku těchto osob. Eh, probíhá to tady tak, že v podstatě někteří členové té skupiny začnou dostávat peníze až po té, co začnou první členové jak si splácet. Také podporujeme šetření, spoření peněz a rozhodli jsme se, že tam budeme desetiprocentní poplatek účtovat, což není tady příliš vysoké. Maďarsko je v tomto směru poměrně obtížná země. Asi všichni z nás si myslí, že jejich vlastní země je trošku komplikovaná, nicméně Maďarsko je velice zbytečně nadregulované a velice byrokratické v tomto směru. Takže v podstatě banky nemají zájem dělat sociální mikrouvěrování. My jsme doufali, že tady MFI pomůže, ale MFI ne, nedokázalo regulát, jak se spus, mm, splnit podmínky regulátorů pro to, aby mohlo půjčovat peníze. Takže my jsme se proto rozhodli vytvořit tu novou strategii. Měli jsme tu malou obchodní banku Raiffeisen a MFI. To byly tady dvě různé eh, subjekty, zvlášť si to financovali, účtovali a fungovali odděleně. Protože nám bylo původně přislíbeno vládní financování, vládní záruky, nicméně ani to jsme nakonec nedostali, takže skutečně to byla tak, takzvaná eh, corporate responsibility, tedy taková ta sociální zodpovědnost podniku pro banku Raiffeisen, která na no, která slíbila poskytnout až 400 milionů eur. A oni také nesou vlastně to riziko za tyto úvěry, proto je tam ten desetiprocentní marže, ten poplatek, ale tyto služby jsou zcela zdarma pro naše klienty. A, jsou t- a MFI je skutečně úplně zvlášť postavená entita a za snáváme samozřejmě také pracovníky přímo v terénu, kteří se už věnují eh, přímo té cílové skupině. Nikdy jsme si, eh, nemyslíme si, že by toto mohla být kdykoliv eh, v budoucnu jaksi zisková činnost. I kdybychom měli třeba 100 milionů klientů, tak náklady jaksi operační a na poskytnutí těchto úvěrů jsou, prostě prostě nikdy nevyplatí. Možná to říkám, nebo zní to trošku arrogantně, ale prostě se to nikdy nemůže vyplatit. Samozřejmě banky chtějí být ziskové, tady letos jim to asi nepovede, ale možná v příštích letech. A developeři chtějí samozřejmě také mít zisky, takže toto není žádné velké portfolio úvěrů, kde by 10-15 eh, těch půjček šlo Romům, aby to celé bylo ziskové. My si myslíme, že tohle je prostě úplně zvláštní druh služeb. Takže tady ten sociální rozměr a sociální dopad, ten je pro nás nejdůležitější. A my si myslíme, a k tomu se ještě později vrátím, že se to dá i číselně vyjádřit, protože my máme určité náklady na mm, to poskytnutí půjčky, takže bude z toho určité číslo, vyjde na konci tohoto experimentu a pokud bude toto číslo nižší, než vlastně je ta suma těch výhod pro tu nezaměstnanou rodinu, a pokud to zvýší to sociální příspěvek, příspěvek pro společnost na jejich straně, protože samozřejmě eh, zaměstnaná osoba přispívá na sociální politiku státu a tak dále, tak potom můžeme nějak vyčíslit to sociální přínos tohoto podniku, eh, pardon, tohoto projektu. My jsme udělali velice závažné rozhodnutí a ono to možná zní, že v ostatních zemích by to nebylo tak dramatické, ale v Maďarsku eh, to dramatické bylo. A sice, že skutečně budeme jenom financovat legální podniky. To znamená, že skutečně naši klienti se musí zaregistrovat jako osoby samostatně vyděle, vydělečně činné, což znamená samozřejmě také obrovské byrokratickou, obrovskou administrativní zátěž na naše klienty. Uh, ale rozhodli jsme se, že skutečně nebudeme žádné nelegální eh, aktivity financovat. V některých zemích se to tak děje, třeba především v Makedonii nebo v, v pardon, Rumunsku, kde především u Romů eh, podporují i tyto jaksi nelegální aktivity nebo neoficiálně, ale my jsme se rozhodli, že to tak nebude. Eh, před, chci tady uvést několik příkladů, které budou ilustrovat, proč je to tak těžké eh, všechno to dělat transparentně. Pokud nezaměstnaný Rom získá měsíčně asi 100 eur měsíčně na dávkách a z toho může tedy rodina žít. Ale jakmile se zaregistruje jako osoba samostatně výdělečně činná, tak vláda má pocit, že už si vydává, vydělává minimální mzdu, což je 300 eur měsíčně a tady nedostává už ty dávky. To znamená, že hned od prvního dne, aniž by měl jakoukoliv jedinou koru nebo jediné euro eh, zisku nebo platu příjmu, tak už musí přispívat na sociální politiku státu a tak dále. Pokud to bude například tedy obchodník, který si na vozíku prodává zeleninu, tak musí projít zkouškou a aby tu zkoušku mohl absolvovat, tak musí tento člověk 70 hodin studovat Eh, předměty, jako například obchodní angličtina. Takže si zkuste představit nějakou pologramotnou romku, která prostě normálně prodávala i předtím zeleninu, ale která, aby se mohla zaregistrovat jako OSVČ a mohla přispívat na státní politiku zaměstnanosti státu, tak musí uh, tuto zkoušku složit, což samozřejmě tedy má pro ní obrovský dopad a obrovské náklady. Toto jsou tady ty problémy, s kterými se musíme Mm, jak si potýkat toto byrokratické. Ale my tady pracujeme tak, že si identifikujeme mm, nějaké třeba větší romské osady v, ve vesnicích i v městech a naši pracovníci v terénu se neptají tady samozřejmě nikoho, zda je romského původu nebo ne, ale ti, kdo bydlí v tom getu, samozřejmě pravděpodobně jsou romové, ale pokud nejsou, tak to nevadí, i jim můžeme pomoci a začnou budovat ty skupiny, abychom Eh, vytvořili určitou soudržnost mezi těmi lidmi, mají s nimi každotýdenní setkání. Ono to začíná obtížně, protože lidé si často na začátku nevěří, ale většinou na konci to funguje dobře. Takže v podstatě naš, náš prvotní nápad byl takový, že bychom skombinovali tento v podstatě takový hravý sociální program s poměrně kvalitními obchodními radami, podnikatelskými radami, protože na začátku se samozřejmě ptáme, jaký, jakou činnost eh, vykonávat, jak si myslí, že získají peníze a jak si myslí, že to bude vydělávat. Proč si myslí, že jim to přinese nějaký zisk a jestli si myslí, že budou schopni splácet ten úvěr, jak často a tak dále. Eh, pomůžeme jí, eh, například pojistit si auto, pokud chtějí využívat vozidlo při své činnosti a tak dále a tak dále. Takže jsou to prostě podnikatelské rady, které jim poskytujeme a naši klienti nic takového v životě e, nezažili, protože žádné takovéto experimenty někdy tedy e, zažili podobné projekty Eh, že například se jich zeptali, jestli chtějí chovat prasata, oni řekli, že ano a oni, eh, ten projekt jim tedy poskytl peníze a za pár měsíců se přišel podívat, jestli ten klient skutečně chová prasata, jestli je schopen splácet nebo ne. Takže toto jsou velice eh, úspěšná kritéria, která my jsme si uložili a sice my si říkáme, že pokud alespoň 70 až 80 těchto úvěrů nebude splaceno, tak tento program dále nebudeme doporučovat. Vy samozřejmě víte, jaké, jaká jsou ta čísla v jihovýchodní Evrop, Azii, pardon, já myslím, že 90% splácení se nám asi nikdy nepodaří dosáhnout, ale pokud alespoň 70-80% eh, úvěrů bude splaceno, tak to pokryje náklady bank, a tak, aspoň základní a tak dále. Také chceme, aby naši klienti, kteří splácejí první úvěr, si vzali druhý úvěr, protože pokud se vezmou druhý úvěr, znamená to, že jejich podnik alespoň nějak funguje. A chceme měřit ten sociální dopad těchto úvěrů, o kterém už jsem hovořil. Chceme spočítat, eh, kolik vlastně ta půjčka stojí a teoreticky, eh, jaký je ten přínos pro osoby, kterým pomáháme kolik vlastně vydělávají tyto osoby, pokud se zapojí do samostatně vydělečné činnosti, kolik vydělávají státu vlastně na těch příspěvcích. A DG Regio eh, zavedlo monitorovací postup. Světová banka a UNDP a také agentury OSN nás monitorují a mohou tady dokázat to, co já tady říkám. A chci také říci, že je, že je velice povzbudivé jít potom do těch vesnic, kde jsme začali pracovat, protože tam lidé často žijí prostě za zavřenými dveřmi ve velice nepříznivých podnikách, protože jak si ze 100 eur se nedá příliš dobře žít, nemají žádnou legální práci, potom je ošidí často ti nelegální zaměstnavatelé, Prostě taková situace tam je. A potom postupně tam, jak si začne probíhat určitá změna, začnou rádi chodit na ta každotýdenní setkávání, začnou si navzájem pomáhat. A já myslím, že skutečně se nám podařilo dosáhnout velké změny v těchto malých komunitách. Někteří z těch lidí, lidí v té vesnici se vysmívají těm, kteří chodí na ta naše jednání a varují je, že stejně podvedeme, že jim peníze navíc ještě sebereme, že třeba máme eh, spíš v úmyslu získat jejich dcery, ale eh, velice často ti lidé, kteří přijdou na ta jednání a eh, jak si dostanou už potom ten úvěr, tak vidí ten přínos. Samozřejmě někdy se stalo, že třeba na to i doplatili, tito lidé, protože třeba za nimi přišli příbuzní a řekli jim, máte peníze, tak nám taky půjčte a mm, často tam docházelo třeba ke konfliktům. A v podstatě už hovořím tady v podstatě dlouho, takže asi to zkrátím. Myslím, že v podstatě už ani není moc, co k tomu dodat, ale důležitá věc je, že se nedá očekávat, že by takovéto e, podniky měly vydělávat. Prostě nedá se vydělávat na něčem, co uh, jaksi nemá za cíl zisk, když je ten cíl takový, jaký je náš. Myslím si ale, že Evropská unie by měla začít přemýšlet o vypra- vytvoření nebo přemýšlet o struktuře pro financování pro organizace tak, aby se pokryly třeba jenom operační náklady. Takže pokud třeba Raiffeisenbance se tyto náklady pokryjí, tak nám zvýší ten, ty finance, eh, které nám dají k dispozici. Já myslím, že třeba BNP Paribas by se také mohly účastnit a tak dále. Já myslím, že banky něco takového rádi udělají, jenom prostě nerádi se potom zabývají tou prací v terénu. Takže financování si myslím, že by nemělo být problémem. Ty operační náklady se tedy musí pokrýt a Doufáme, že Světová banka a OSN také jak si podpoří svými zprávami to, co já tady říkám a potvrdí, že jsme úspěšní. Děkuji. Uh, děkuji a posledním mluvčím předtím, než se budeme věnovat otázkám, je pan Sapi, generální manažer Microstart. Já budu hovořit francouzsky, děkuji. Je Děkuji, paní předsedkyně. Já zde zastupuji paní Novák, která musela zůstat v bohužel v Paříži ze zdravotních důvodů a požádala mě, abych ji zde zastupoval. Ještě předtím, než se pustím do samotné záležitosti, tak bych rád uvedl několik prvků a pohovořit o kontextu mikroúvěru v Evropě. Před 20 lety ve všech evropských demokratických státech tyto mikrouvěry mm, byly zahájeny. Rozvíjely se služby a v některých státech, eh, některé státy kvůli tomu přestaly být tak masivně průmyslové. Také zde máme v současné době hospodářskou krizi, která dopadá na ty nejzranitelnější, takže to také přispělo rozvoji mikroúvěru v Evropě. Pan Lusel to již také řekl, že je zde velký zájem ze strany bank o mikroúvěry. Pro ně je to příležitost stvrdit svoji sociální zodpovědnost a také se více zapojují evropské státy a evropské instituce. Ty vytvořily celou řadu inovačních nástrojů, které umožnily desítkám podniků pro mikrouvěrování eh, pracovat, zvláště v roce 2007 kapitola 3 a 4 a finanční nástroj, kde v roce 2009 bylo 100 milionů eur to vytvořila Evropská investiční banka a další instituce. Dále zde máme technickou instituci Jasmín z roku 2009. Všechny tyto nástroje, a říkám to proto, že o tom něco vím, tak nemohou být dobře využity, pokud institucionální a právní překážky nebudou odstraněny. Takže ve členských státech bychom toto měli napravit. Většina členských států ještě nemá vytvořený žádný institucionální právní rámec, který by umožnil rozvoj mikrouvěrování v Evropě. Pokud jde o finanční normy, tak vám můžu zmínit dva důvody. Za prvé jde o úrokové sazby pro tuto činnost a mikroúvěry a za druhé možnost provádět finanční operace, tedy přijmout e, peníze, aby je člověk mohl dál půjčit. Neexistuje zde harmonický rozvoj zvláštního statusu v evropských zemích pro tuto drobnou činnost, která vytváří také drobný zisk. Zavedení těchto finančních nástrojů umožnilo rozvíjet mikroúvěry. Od roku 2007 zde došlo k velkému pokroku, který umožnil, aby se rozvíjel mikroúvěr v Evropě. Jasmín umožňuje institucím pro mikrofinancování, aby měli různá kreditní úvěrová portfolia s zajímavou úrokovou sazbou, aby měli svoje vlastní kapitálové fondy či kvazikapitálové. A je zde také technická pomoc pro ty menší mikroúvěrové podniky. Jeden takový konkrétní příklad, který si můžeme rozebrat, abychom si tento přístup vyjasnili, tak to je nedávné založení společnosti Microstart, která má také za cíl poskytovat úvěr. Je to společná iniciativa jedné asociace, která se zabývá mikrouvěry BNP Paribas Fortis a doufám, že také Evropského investičního fondu Microstart byl vytvořen nedávno v září 2010 a je to výsledek ještě dřívější spolupráce ADI a BNP Paribas. Ale tito dva společníci nikdy spolu tak úzce nespolupracovali jako nyní, protože nyní se skutečně rozhodli vytvořit instituci pro mikrofinancování, která bude mít své první klienty v lednu 2011 v Bruselu. Tento pilotní projekt který bude startovat s částkou miliarda 200 milionů eur ve dvou paříž, eh, bruselských čtvrtích, tak bude mít podporu pravděpodobně Evropského investičního fondu. ADY, eh, tak eh, poskytne svoji zkušenost a BNP Paribas, kromě kapitálu, také bude mít bude moci pomáhat finančně a Evropský finanční Eh, investiční fond v rámci progresu půjčí zhruba 75 do tohoto nově vytvořeného fondu a brzy bude akcionářem to je této společnosti. Bude to od prosince. Takže když byl vytvořen tento nový projekt, tak eh, je to skutečně nová zkušenost v západní Evropě. Je to PPP projekt a měl by pomoci zhruba každoročně osmistovkám nových klientů do roku 2012. Jedním z našich cílů bude dokázat, že hospodářský model mikrostartu může být eh, samofinancován do roku 2016. A chceme zajistit jeho také dlouhodobou kontinuitu. Samozřejmě to všechno pro blaho klientů. Je zde celá řada také bodů, které bychom měli více proskoumat, aby byl rozvíjen mikrouvěr v Evropě. Tak jsou zde tři klíčové výzvy. Ta první spočívá v tom, aby evropské instituce zavedly podpůrné programy, které budou pomáhat eh, těmto malým společnostem pro mikrofinancování. Pomoc institucí již pomohla se rozvíjet společnostem, ale my si myslíme, že je to stále málo k tomu, aby mohly být vytvořeny malé instituce pro mikrofinancování, které mají problémy s dodatečnou, dodatečnou pomocí, dodatečným financováním. Takže by bylo vhodné zavést takový balíček zjednodušených služeb pro instituce pro mikrofinancování. V tomto balíčku by mohly být základní finanční nástroje, záruční úvěr a také by tam mohla být jistá částka, která by nemusela být vratná, taková nevratná pomoc. A za to by tyto společnosti využily, využily poskytnutý kapitál příslušným způsobem. Takže to je první výzva. Ta druhá spočívá v tom, že v rámci legislativy o jednotném trhu a o malých a středních podnicích, tak by měla být podpořena práce OSVČ, která vznikne na základě těchto malých podniků. V Evropě se možná práce těchto institucí urychlí. Ve Francii od roku 2009 zavedení statutu OSVČ způsobil, že vlastně vznikly stovky tisíc nových podniků, protože tyto sociální a finanční hranice již byly lehce překročitelné. Dále by mohl být vytvořen Evropský statut eh, OSVČ a takovým způsobem by se eh, malé instituce pro mikrofinancování eh, mohly vytvořit snáze. Měly by to být osoby, které by takto pracovaly, které by neměly žádnou speciální e, kvalifikaci a takovým způsobem by například z toho mohli těžit e, mladí lidé či osoby, kteří nemají ukončené nějaké lepší vzdělání. Další výzvou je vytvoření příznivějšího právního rámce pro e, poskytování mikrofinancí. Takže Například jsou to pozitivní podnikatelé v Belgii nebo v Anglii, ve Francii a tak dále. Zdá se, že nakonec všem jde o toho podnikatelského ducha, o solidaritu, o sociální zodpovědnost. Protože v mnoha zemích jsou podniky, které také kombinují soukromé a státní zdroje a na tomto základě také stojí Evropské instituce pro mikrofinancování. Mohlo by to být forma sociálního podniku jako Mikrostart a podobně. Takže to by také mohlo umožnit uznávání těchto institucí pro mikrofinancování a také by mohly vzniknout různé modely v Evropě a jejich srovnání. Takže mikroúvěry mohou umožnit hospodářskou změnu, mohla by vzniknout zaměstnanost, nové podniky a mohlo by se pomoci lidem, kteří jsou, zažívají e, problémové období. Je to skutečně sociální nástroj, který přispívá k sociální soudržnosti v Evropě a je to také prvek jistoty v budoucnosti pomocí kterému můžeme čelit lépe globalizaci. Děkuji. Děkuji a děkuji také, že jste dodržel časový limit. Mým cílem je, abychom skončili ve 12, abychom měli ještě půl hodinu k romské otázce. Eh, na přihlášení do diskuse jsou nejdříve paní Jaslověska. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěla poděkovat a pochválit vás za to, že je tady tolik expertů. Poslední dobou jsme takové štěstí neměli. A chtěla bych poděkovat přítomným expertům za velmi zajímavou prezentaci. Paní Brun Leon hovořila o Eh, pokroku implementace eh, Microfinance Facility, když eh, si uvědomíme, kolik peněz je potřeba u těch začínajících podniků, tak mne překvapuje nízká úroveň absorpce. Je zde nějaký důvod, je to nedostatečná informovanost mezi případnými příjemci, je to nedostatek Eh, toho, těchto informací, eh, toho, v tom, že se informace nedostanou k těm příjemcům. A pak bych se chtěla zeptat ještě na jednu věc, která mne činí starosti. Vy jste řekla, že ve východní Evropě eh, tyto finance jdou zejména na podnikání romského obyvatelstva zatímco v západní Evropě se to stává jakýmsi dalším prostředkem k podpoření ekonomického růstu. Já eh, nemám nic proti eh, eh, Romům. U nás máme velkou romskou menšinu a jsme považováni za multikulturní společnost. Naše Eh, péče o Romy, či spolupráce s Romy je na velmi dobré úrovni a jsme určitým příkladem v této oblasti. Pan eh, Delucel říkal, že se by se dali ty fondy ty finance trojnásobit, eh, že je takový zájem. Eh, řekl také, že eh, mikropůjčky jsou rizikovým nástrojem, který také generuje velké náklady na zprávu, na řízení těchto fondů. A pokud tomu tak je, tak bychom Eh, měli o to více dohlížet na to, aby ty finance byly účinně používány. Eh, probíhá monitoring toho, jak se tyto prostředky využívají. To by nám mohlo pomoci najít lepší řešení do budoucnosti. Souhlasím s panem Galuškem, který říkal, Galuskem, který říkal, že organizace, které uh, podporují tyto formy drobného podnikání, jsou poněkud chaotické a v takovém neuspořádaném systému a možná by bylo dobré je nějakým způsobem třídit, klasifikovat a vytvořit standard podpory je možno toto nějak vyřešit? Eh, můžu samozřejmě lehce říct, je třeba je eh, uspořádat, klasifikovat, ale máme nástroje, jak to učinit. Mně se velmi líbily příklady pana eh, Ujlakyho. Doufám, že jeho jméno správně vyslovuji. Vy jste ve svých konkrétních eh, projektech dokázali spo, eh, spojit srdce a rozum. A tyto vaše eh, dobré zkušenosti jsou určitě, by si zasloužili propagaci ve zbytku světa. Děkuji, paní Morále. Paní Morál? Ano, děkuji. toto slyšení bylo velmi zajímavé, protože tady máme skutečné experty, kteří eh, se věnovali tomuto tématu velmi zasvěceně. Velmi zajímavé, děkuji. Chci se zeptat eh, našich eh, přizvaných odborníků na jednu věc. Oni říkají, že je velmi těžké proniknout s nabídkami mikrofinancování do těch nejnižších vrstev společnosti. Máte nějaké statistiky, co se týče právě absorpce přijímání těch, eh, tohoto financování mezi eh, chudším obyvatelstvem a zvláště ženami? Eh, protože ženy, myslím si, že by z toho měly mít prospěch v tom evropském rozměru, že by to bylo důležité. <clears throat> Děkuji za slovo. Je zajímavý, eh, zaujal mne zejména maďarský příklad toho, jak mikrofinancování může být prakticky použito, posíleno, rozšiřováno. A zajímavé je, že jsou to velmi drobné eh, finance, které zároveň <clears throat> nevy, neuž, ne, nevyužívají ESF. Um, ehm, to jsou věci, ten eh, sociální fond je něco, co by mohlo dobře doplnit. Uh, eh, Progress Facility je někdy jenom malá částka a ESF by eh, mohl sloužit jako doplněk, který je dlouhodobý, protože sám o sobě je to prostředek dlouhodobě dostupný. Překvapilo mne také, te překvapil mne také ten pomalý postup, eh, pomalý pokrok při vytváření těchto věcí. Vy máte zkušenost eh, s těmi příjemci mikro eh, financování a říkáte, že to je něco, na čem se peníze nevydělají, ba i ztrácejí a zároveň říkáte, že banky jsou ochotné do toho jít. Jak to spolu jak si na sebe navazuje, jak je možné, že to tak je. je to, jsou to ty instituce, kdo nese vlastně riziko, jsou to ty instituce v terénu, které vám potom vracejí ty peníze, kdo, když bychom si řekli, že to je ztrátová operace, a na druhé straně někde ten, někam ten zisk jít musí a to by bylo zajímavé pro investiční fondy, jakým způsobem fungujete, jakým způsobem spolupracujete s Evropskou investiční bankou. Vím, že ta nechce nést to riziko, ale kdo nese to riziko a kdo za něj platí. A ještě paní zpravodajce Kinga Gens velmi stručně a já bych navrhla, protože máme málo času, abychom vlastně požádali experty, aby odpovědi poslali eh, e-mailem, tak aby eh, chom mohli skutečně najít čas na ten jeden bod programu, který jsme přidali, eh, ty romskou otázku. Důvodem je to, že byla zrušena spousta letů, spousta vlaků a eh, kolegové chtějí, abychom skončili ve čtyři, aby se mohli vrátit do svých domovů. Je to skutečně výjimečná situace. Ale jsou tu možná klíčové některé věci, o kterých jsme chtěli přece jenom hovořit. Eh, říká pan Galusek. Eh, paní Gent, nyní já jsem měla několik otázek na začátku. Něco bylo zodpovězeno, něco zůstalo stále otevřené, ale musím říct, že v jednom smyslu, v některých mém smyslu to bylo velmi zajímavé, to slyšení. Eh, my rozhodně my si nemyslíme, že je mikrofinancování eh, nějakým všespásným řešením. Ta prezentace pana Ujlakyho ukázala, ukázala jasně, že to je nástroj, ale jenom jeden z nástrojů, který máme pro znevýhodněné sociálně vyloučené skupiny, jako jsou eh, Romové. Ale není pravda to, co jste říkala, že všechny tyto prostředky jdou jenom Romům. Eh, to je jenom jeden konkrétní pro, příklad toho, jak se pokoušíme je dostat k, Romu, tak, k Romům, čili to rozhodně není všechny. Chtěla bych také eh, eh, říci těm organizacím, které to spravují, aby více oslovovali ty znevýhodněné sociálně nízké skupiny, že se to dá dělat. První Eh, na východisko předpoklad bylo, že ESF bude financovat přípravné náklady, provozní náklady těch organizací, které pracují s těmi cílovými příjemci. A eh, to je zdroj, který by měl byl zajištěn. A pokud není zajištěn, nejsem si jistá, eh, zda my jako parlament a jako tento výbor bychom bychom byli připraveni mm, eh, financovat tento program, kdyby se, ne, se jaksi nesměřovalo až k těmto eh, cílovým skupinám. Ten dvouprocentní úrok, jste říkal, je nereálný, eh, ale mezi dvěma a 75 procenty máme jako jakousi, jakousi vůli a přijatelný úrok, pokud, bude, pokud to bude skutečně podnikatelský užitečný záměr, tak by mohl k takovému úroku rozumnému eh, eh, vést. Takže já bych chtěla skutečně eh, dostat první zprávu a chci věřit tomu, že skutečně se snažíte najít příslušné zprostředkovatele v různých zemích. Doufám, že také nějaké ty informační a osvětové kampaně jsou mm, v běhu a je to, co říkala kolegyně Schroeder, s tím tady souhlasím, zdá se mi to zatím všechno pomalé, eh, aby, to, aby se to dostalo k lidem v terénu, v praxi, eh, aby tam bylo financování, aby tam byl eh, aspekt ESF a Eh, aby, ta, aby ESF financovalo provozní náklady a to je dobrá kombinace těchto dvou věcí a těšíme se na první zprávu, která bude vyvážena. Děkuji. Eh, bohužel nemáme skutečně čas na eh, další diskusy a máme zde proto ještě rychle debatu kromské mm, inkluzi, protože paní zpravodajka musí odejít ve 12.15. Já se velmi omlouvám expertům, děkuji vám. Já vím, že jste si všichni zapisovali otázky a pokud byste byli tak laskavi a poslali sekretariátu příslušné odpovědi a odpovědi se dostanou nejenom těm, kteří kladli otázky, ale dostanou se s vaším dovolením i vlastně všem členům výboru, kteří zde dnes nemohou kvůli počasí eh, být. Já si myslím, že je to velmi velmi důležité. Oni by jistě kladli podobné otázky, byť tady dnes nejsou. A děkuji, že jste přijeli eh, i přesto nepříznivé počasí a že se dostanete bezpečně zpátky do svých domovů. A eh, přála bych se, aby to nebylo zrovna v den, kdy tolik sněží. Eh, nyní předám opět slovo paní Gens, která bude hovořit o zprávě k Evropské strategii pro Romy. Uh, um, uh, Prosím, Kingo, abyste hovořila maximálně čtyři minuty a potom dám našemu kolegovi ze eh, výboru Libe také několik minut, jenom abychom prostě neměli příliš uh, velký prostoj, protože tlumočení budeme mít maximálně do 12.30. Dobře, paní předsedkyně, já zkusím hovořit velice stručně. Ono je to tady vlastně několik e, témat, která se e, vlastně přelila z toho předchozího veřejného slyšení, která jsou v podstatě podobná, že se také hovořilo o romských otázkách. Chtěla bych pohovořit o kontextu a okolnostech. Vy víte, že my jsme teď eh, přidružený výbor na základě článku 50 a rozhodnutí konference předsedů bylo učiněno poz, poměrně pozdě. To znamená, že já jsem musela svoji, svoje stanovisko předložit ještě předtím, než konference předsedů vůbec rozhodla. A ještě vlastně i předtím, než byla hotová konečná verze té zprávy. Takže já myslím, že Vivian bude potřebovat ještě někol nějaký čas na to, aby rozpracovala podrobnosti a aby to ty dvě činnosti souběžné nějak skoordinovala. Já myslím, že to bylo velice dobrá součinnost. Včera jsme měli a předvčerejškem také slyšení eh, v jiných výborech ohledně tohoto tématu a naším úkolem bude teď skoordinovat nějak náš časový rozvrh s časovým rozvrhem komise. A tady je velice jedno důležité datum. Komisie, komise řekla, že oni budou své následné sdělení k tomu předchozímu sdělení pro Romy prezentovat 9. dubna. A já si myslím, že první verze kom- dokumentu komise by už měla být hotová, než my dokončíme konečnou verzi naší zprávy, protože jinak bychom ztratili jak se ten hybný moment a e, nevyužili bychom plně spolupráce s komisí. Maďarsk, pro maďarské předsednictví je jednou z priorit také toto téma, takže v červnu se o tom bude jednat na radě. Takže budeme mít ještě trošku více času, ale myslím, že právě proto je důležité sladit ten časový eh, rozvrh. A teď zkrátce něco k obsahu, protože nechci všechny body v tom obsahu diskutovat zde, protože všichni máte ten dokument před sebou. Máte také eh, všechny vaše jazykové verze přeložené, takže jenom stručně. Já jsem tam nechtěla příliš mnoho pojednávat o problémech se sociálním zabez... začleněním Romů, protože to už se řeší v řadě jiných, jiných dokumentů. Chtěla jsem spíše hovořit o tom, jak uplatňovat v reálu, jak implementovat tyto cíle. Takže tam spíše pojednávám o využívání finančních prostředků Evropské unie není ani tak problém s množstvím peněz, ale s tím, jak se skutečně dostat až k té cílové skupině, jaké programy financovat z těchto programů, že by to mělo být celé více propracované, komplexnější, flexibilnější financování by to mělo být spíše rozvojového typu, je tady skutečně třeba se zaměřit především na rozvoj a je důležité, aby v národních strategiích, vnitrostátních strategiích do roku 2020 byla i kapitola, která by se věnovala snižování chudoby a především eh, také by tam měla být kapitola o zlepšování situace Romů, romského obyvatela. Musíme eh, to založit na také směrnici o ochraně údajů a jiných bude také důležité požádat mezinárodní organizace jako OECD a Mezinárodní obchod, eh, organizace práce, aby podobnou kapitolu také začlenili oni do svých průzkumů, které by se týkaly tady také Romů, eh, a aby skutečně, abychom velmi úzce sledovali eh, vývoj v této oblasti na základě benchmarků, porovnávání indikátorů, financování křížové z různých evropských fondů, abychom zjednodušili pravidla pro regulaci, abychom sladili aktivity na různých úrovních evropské, místní, a abychom začlenili romské i neromské organizace a členy těch jednotlivých komunit, abychom překonali někdy ten odpor z jejich strany. Já si myslím, že bychom skutečně měli uh, Eh, spolupracovat, abychom s, s výborem Libe došli k nějakým kompromisním pozměňovacím návrhům, abychom mohli nějak ovlivnit dokument rady a abychom mohli pracovat eh, i s komisí, která je v tomto procesu naším potenciálním spojencem. Děkuji, paní, před, paní zpravodajko. Eh, vím, že je to obtížné takhle krátce pojednat o tak složitém tématu a teď už má slovo paní zpravodajka z výboru Libe. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně. Já bych vám bych chtěla poděkovat za tuto příležitost pohovořit zde o tomto tématu, o mé zprávě. A chtěla bych především poděkovat paní zpravodajce Kinge Gens za její velice důkladné podrobné stanovisko. Většina z těch bodů, nebo v podstatě všechny ty body, které vy jste zahrnula do svého stanoviska, je v souladu s mojí zprávou, takže je velice ráda úplně podpořím. Pokud dovolíte, tak bych se ještě vrátila k tomu, co jste řekla a vyjádřila bych se k některým z nich, eh, ke kterým se mohu vyjádřit. Takže za prvé, úplně nejdůležitější přínos vašeho stanoviska, a to jsem velice ráda, že tam je, to je právě ten bod o financování. Jsou tam tři různé odstavce, kde hovoříte o více zaměři, cílově zaměřenějších, flexibilnějších programech a hovoříte o zajištění doplňkových zdrojů a vzájemného doplňování těch jednotlivých programů, což si myslím, že je velký problém, pokud jde o financování romských aktivit. A také je tam to křížové financování, které zdůrazňujete. Také jsme se poučili už ohledně eh, administrativní zátěže na straně jednotlivých nevládních neziskových organizací, které se snaží získat financování na tyto účely. A to jsou všechno velice důležité body, které zcela podporuji. Především pokud jde o udržitelnost, protože dlouhodobé financování ze stávajících strukturálních fondů a programů, to je právě někdy problém. A právě z dlouhodobého hlediska je důležité se podívat také na ten program Equal, podívat se na to, jak to eh, fungovalo mezi lety 2007 a do roku 2013. Také hovoříte o koordinaci, která bude mm, probíhat mnohem lépe mezi jednotlivými organizacemi, ale myslím si, že by bylo také důležité eh, usilovat o lepší spolupráci mezi jednotlivými polikami, například politikou na regionální rozvoj a rozvoj venkovských oblastí a eh, politikou soudržnosti přesně jak říkáte, tak mu se musí také zjednodušit všechna ta pravidla a ta byrokracie, protože to je velká zátěž a také jednotlivé ty bariéry mezi jednotlivými fondy musíme zmenšit nebo úplně eh, vymazat, abychom maximalizovali ten potenciál. V dalších odstavcích vašeho stanoviska hovoříte o významu průzkumů o socioekonomické situaci Romů a také o tom, jak by ty eh, programy měly být komplexnější. A to je pro mě obrovská pomoc, protože já ve své zprávě v odstavci 8 žádám o takovou určitou krizovou mapu, která by identifikovala právě ty mikroregiony, kde nejvíce jsou obyvatelé eh, zasaženi chudobou a sociálním vyloučením a to se právě často týká oblastí, kde žijí Romové také e, tam žádám o nějaká určitá taková jaksi mm, prozatímní řešení nebo opatření, která by nám pomohla se vyrovnat jak z dopady této krize, ale oni se často ty obyvatelé tak nacházejí v takové spirále chudoby, takže je třeba z toho nějak dostat. Často také dochází k sociálním tlakům, napětí, takže my potřebujeme znát, kde ty problémy jsou a začít rovnou s těmito Eh, mikrofinančními programy. Někdo eh, tvrdí, že je to velice drahé, ale já říkám, že to je pořád levnější, než potom se vyrovnávat s těmi problémy, které takováto situace v těch regionech může způsobit. Eh, v odstavci 11 hovoříte o podpoře pro myšlenku mm, podpoře pro myšlenku toho, že komise nese velkou zodpovědnost v, tomto oblast, v tomto tématu a to já vítám a také eh, žádáte členské státy, aby při provádění cílů strategie Evropa 2020 měli ve svých programech konkrétní cíle. A já tady úplně souhlasím s vámi, že toto, tato dimenze romská úplně chyběla v EU 2020. Je tady částečné, ale ne úplné překrývání mezi těmi dvěma iniciativy, vámi, pardon. Tyto dvě iniciativy se v určitém bodě překrývají, ale jsou tady v mé zprávě třeba zdůrazněné jiné body než ve vašem stanovisku. A ono se to vzájemně posiluje, tyto body, ale není to to samé. A já ve své zprávě také toto zdůraznuju. A moje poslední poznámka by se týkala opět komise a sice, že by měl existovat nějaký zvláštní orgán pro monitorování romské strategie. A tady to já navrhuji, doufám, že moji stínoví zpravodaji budou s tím souhlasit. A sice, že ta task force, ta pracovní skupina, která se nedávno založila a my už šest vlastně let v tomto parlamentu žádáme o nějakou takovou zvláštní skupinu, která by byla na vyšší úrovni, a ona tedy v září konečně vznikla taková pracovní skupina, skutečně se závažně zabývá tím úkolem eh, vysledování toho, kam přesně šly peníze, které byly věnované na romskou otázku. Já myslím, že by to bylo velice eh, důležité, velice dobré téma a také nějaká taková romská platforma a spolupráce s ní. Pokud hovoříte o těch porovnávacích Eh, indikátorech, studiích dopadů a tak dále, to je také velmi důležité, ale já bych se chtěla zeptat, tady mi není úplně jasné, jestli tady vlastně se odkazujete na komise nebo vyzýváte členské státy, aby něco takového vytvořili. Protože potřebuji vědět, co, jak si mám začlenit do té své zprávy Libe. Já tam totiž říkám, že věřím, že komise by se měla zhostit tohoto úkolu úplně nezávisle jako multisektorální uh, orgán uh, a už od začátku do konce by se skutečně eh, toho měla účastnit, protože to bude velice dlouhý proces. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Paní Hirsch mám nejdříve přihlášenou a paní Deli potom. Takže Nadia Hirsch má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já hovořím eh, jménem naší zpravodajky za ALDE věří, že je důležité si uvědomit, že romská otázka je na pořadu jednání všech důležitých institucí a hráčů. Teď je tady na čase začít implementovat a provádět v reálu to, pro co jsme se rozhodli. A já, spravodajka mm, si myslí, stínová spravodajka si myslí, že skutečně je tato zpráva dobrým krokem vpřed. Dále tady má několik mm, návrhů toho, co bychom měli ještě začlenit do té zprávy. Za prvé by to měl být holistický přístup, celostní přístup, pokud jde o sociální začlenění Romů. Musíme zdůraznit, že jedním z problémů, s kterým se potýkáme v tuto chvíli, je, že přestože se tolik hovoří o té situaci Romů, tak ještě nemáme zdaleka žádné řešení, takže v tuto chvíli skutečně na čase začít už konečně provádět v praxi to, eh, na čem jsme se dohodli. Je důležité posílit také eh, pravomoci místních orgánů na místní úrovni a financování na místní úrovni. Musíme se vyrovnat s, se skutečností, eh, že řada Romů nemá ani žádné eh, identifikační dokumenty. Prostě je to tak, že oni žijí v nějakém místě celý život, ale vlastně jsou jaksi eh, bez dokumentů. Takže je třeba vlastně úředně uznat, že jsou součástí společnosti. Velice často jsou příklady toho, že děti právě nejsou přijaty například do škol, nemají možnost získat vzdělání, protože nemají úřední doklady. A to musíme tady šířit informace o současné a budoucí situace Romů a východiskem by bylo lépe rozšiřovat, šířit informace o studiích Evropské agentury pro základní práva. Také bychom měli připomenout eh, naše povinnosti v rámci Evropské úmluvy v této oblasti, protože tam se jasně říká, že bychom neměli nikoho diskriminovat v, této, v tomto směru na základě rasy a tak dále, včetně etnického původu. Také bychom měli členským státům připomenout povinnost zajistit svobodu pohybu všem občanům Evropy. Děkuji. Teď paní Deli má slovo. Paní Deli, prosím. Merci, madame la présidente. Je... D'entrée de jeu, je dis... Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Na začátku bych ráda připomněla, že Romové jsou evropští občané a jako všichni evropští občané také mají právo jako každý občan na základní práva, na sociální práva, a to v zájmu účinnosti našich politik. Takže musíme přestat přemýšlet tak, abychom něco udělali pro Romy. Musíme vytvořit takové politiky, do kterých aktivně zapojíme tuto populaci. Takže musíme zapojit občanskou romskou společnost do celého procesu. Ano, jsou diskriminováni. Je pravda, že životní podmínky této komunity jsou skutečně hrozné. Žijí eh, v hrozných eh, také obydlích a nemůžeme mít v Evropské unii ještě něco, eh, co by působilo takto strašně. Nemůžeme mít také předsudky, které jsou tak zakořeněné v naší společnosti. Měli bychom tuto kulturu propagovat, stejně jako propagujeme další kultury, ve Francii například. Dále, ano, můžeme zakládat vše na financování, ale co přesně musíme udělat? Musíme vše založit na lidských hodnotách a musíme poskytovat sociální péči pro tyto osoby. Například, když využijeme peníze z fondu pro stavbu obydlí, až tito lidé budou mít přístup k obydlí, tak musíme potom pomoci dětem, aby mohli chodit do škol, eh, aby dospělí mohli pracovat a tak dále. Ten sociální prvek je velmi důležitý v této komunitě. Romské ženy jsou také obětmi a jsou diskriminovány a tam je velmi vysoké riziko vyloučení. Paní Hirsch to také uvedla dnes dopoledne ve své zprávě. Musíme si připomínat tyto situace. A na závěr bych ráda ještě jednou zdůraznila tento bod. Účast na místní, na regionální úrovni do které by měly být zapojeny i orgány, tak to je nezbytné samozřejmě, ale také bychom měli pohlížet eh, na věci z interkulturního pohledu, abychom lépe eh, integrovali tuto komunitu. Děkuji. Děkuji. Paní Moren. Já bych chtěla poděkovat a vyjádřit také svůj obdiv dvěm zpravodajkům z výboru pro svobodu a zaměstnanost a také paní Aroka, což je odbornice na tuto otázku. Myslím si, že bychom měli být skromní. protože naše znalosti se spíše podobají stereotypům, které nemají nic společného s realitou. Takže já spolehám na vaše znalosti této otázky a na vaši moudrost. A každopádně bych ráda souhlasila s tím, co bylo řečeno o rámcové strategii Evropské unie a také o našich hlavních obavách, které pramení z toho, že Evropské fondy pro integraci Romů by nebyly dostatečně účinné, aby podpořily jejich integraci naše poslední delegace a měli jsme ještě kromě toho jiné informace, tak na základě tohoto jsme zjistili, že zatím eh, to vše nebylo příliš účinné a že potřebujeme uskutečnit takové strategie, které by byly skutečně účinné při využívání evropských fondů. To za prvé. Za druhé. Mě skutečně zajímalo a já sdílím tuto myšlenku, tedy to, že romská populace se také potřebuje stotožnit s územím, kde neexistuje ekonomická dynamičnost. Je to tedy sociální chudoba, která je, jde ruku v ruce s územní chudobou. Takže na základě toho vzniká taková spirála chudoby. Paní Roka navrhovala utvořit mapu takovýchto krizových oblastí, ale já si myslím, že ano, že bychom měli skloubit tyto dva druhy evropské politiky, abychom mohli čelit eh, vyloučení. Během naší poslední návštěvy Maďarska abychom tedy připravili maďarské předsednictví, tak jsme dospěli k této analýze a myslím si, že bychom na tom ještě měli pracovat. Za třetí, pokud jde o to začlenění a znovu začlenění této populace. Vy jste zde zmínili výchovu, zdraví, zaměstnanost a já já se ptám, jestli nemůžeme zajít ještě dále. V samotné rodině, aby, aby se dětem poskytovala zvláštní péče a u těchto migrujících populací nestačí pouze vzdělání, tam je zapotřebí spíše ta eh, práce, kterou si musí dát eh, rodiče s výchovou svých dětí. Ráda bych se ještě na něco zeptala a týká se to bodu 6. Jde tam o ty povinné institucionální zároky. Chtěla jsem se zeptat, co, co tím chcete říci, to povinné institucionální zároky, co to přesně znamená. A každopádně bych chtěla vyjádřit ještě obdiv vaší práci. Děkuji. Sama, thank you. A nyní dávám slovo paní zpravodajce, aby shrnula. Mám čtyři minuty nebo tři? Ano, musíme již končit. Je tři nebo čtyři. Děkuji. Děkuji za velmi podstatné připomínky a podstatnou eh, diskusi a je mi líto, že tady je tak málo členů výboru ale jsou tu ti podstatní a to je důležitý moment. K Livy, Já jsem se snažila ve svém stanovisku uh, říci ty věci, které zde nemohly být řečeny v, tom výbo- v té zprávě za výbor uh, Libe. Uh, tam se jednalo o práva volného pohybu, základní práva, otázky nediskriminace. Ale my jsme se snažili, abychom to nedu Plikovali. My jsme chtěli spíš sociálně, sociálně ekonomické problémy a ta druhá část z Libe jsou spíše věci těch eh, ochrany práv. Já si myslím, že ta měřítka či hranice, ty limity nastavené by měly být nastaveny komisí a tyto benchmarky by měly být stejně platné eh, v celé EU Eh, jinak si, co se týče té pracovní skupiny nebo takzvané task force, je měli bychom mít podle mě permanentní takovou stálou pracovní skupinu, nějaký útvar, který by se zabýval těmito, jakýsi průřezový orgán, který by se zabýval těmito věcmi napříč různými generálními ředitel, eh, ředitelstvími. Další poznámky, které tu zazněly, co se týkalo aspektu mm, svobody pohybu, to jsem říkala, to je výbor LIBE, zdroje a koordinace, to je klíčové, ale my potřebujeme obojího více, ale určitě více koordinace. Důležité je, aby tady byly oba ty předpoklady my jsme se s Líbí shodli, že otázka teritoriality je něco, co řeší pouze část toho eh, problému, že se někde koncentrují určité problémy a eh, ten mm, přístup je stejný obou výborů. V Maďarsku jsme učinili pokus, nebo byl učiněn pokus k využití, za využití EU fondů pro ty nejzaostalější regiony a ty ukazatele byly HDP na eh, hlavu a další ekonomické eh, ukazatele a tento přístup bychom mohli použít teď. A v, těch, tež. a v těchto mikroregionech eh, je nedostatečný přístup k veřejným službám, to bychom měli rozvíjet. Děti jsou Eh, jasným předmětem zájmu eh, školy, vzdělávání a předškolní pomoc a péče společně s rodiči. Ano. Eh, pak se, jste se ptali na to, co si myslíme o podmíněnosti podmíněnosti v souvislosti s eliminací segregace. Často vidíme, že Evropské fondy někdy naopak ještě zhoršují segregaci, sociální nerovnost, že nezlepšují tu situaci a že ji v podstatě zhoršují. A to bychom měli formulovat na evropské ú, úrovni, například při uh, Eh, když dojde k rekonstrukci nějakého městského bloku a zlepší se to bydlení, ale potom vlastně ve výsledku ty nejnižší skupiny jsou z toho bydlení vyloučeny a vede to ještě k většímu vytváření get. Takže my bychom měli takového něco Eh, říci, eh, nemůžeme to nějakým způsobem regulovat, ale měli bychom alespoň k tomuto přístupu přispět a monitorovat, zda se to tedy neděje. Děkuji. Předpokládám, že po předložení pozměňovacích návrhů budu spolupracovat se stínovými zpravodaji i s výborem Libe na dokončení této zprávy. Děkuji a děkuji za zajímavou diskusi. Já bych byla ráda se zapojila sama, ale Dostaneme se k tomu ještě později. Budu i předkládat nějaké pozměňovací návrhy. 15. 12. pozměňovací návrhy 24. 1. se budou projednávat a 25. se o nich bude hlasovat. Začneme odpoledne společnou diskusí k rozpočtu a absolutní lutorium a také k tomu eh, eh, odbornému vzdělávání. Koordinátoři byli informováni o změně pořadu jednání a doufáme, pokud vše půjde dobře, že skončíme do 16 hodin, aby všichni měli dost, často na to, dost času na to zařídit si odjezd. A takže doufám, že skončíme ve čtyři hodiny.